spécialisée. Moi, j'ai dit avec Jacques Bière, je fais le point sur, sur, sur, le rapport euh, McIntyre. I think that 10 minutes it is enough. Proszę Państwa, od... Dámy a pánové, eh, zahajujeme zasedání. A přejdeme k eh, hned na hlasování. Bod čtvrtý. Eh, ochranné prostředky proti škůdcům rostlin. Eh, Poslankyní, eh, tedy paní McIntyre, s pravodajkou. Hlasování, nebo tam hlasování ohledňuje výsledek mezi institucionální hlasování, tedy mezi institucionální vyjednávání a teď dostává paní McIntyre slovo respektive eh, eh, chce nám říci, že eh, bylo dosaženo schody 16. a teď pan poslanec Des nám k tomu něco řekne, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád požádal, aby hlasování o zprávě paní McIntyre bylo až jako třetí bod, protože náš eh, koordinátor eh, Norbert Linsberg eh, je ještě v dopravě a dorazí, co nevíte, tak kdybychom to mohli dát jako, jako třetí bod při hlasování. Mluví pan o prvním hlasování. Mluvíte tedy o té první krátké zprávě nebo o té druhé dlouhé, o které? Ja, Herr Vorsitzender, es geht um den, die Abstimmung zu den Jde o uh, hlasování k těm technologickým řešením. Dobrá, tak uh, tento návrh můžeme uh, přijmout od pana poslance Dese. Máte k tomu někdo nějaké připomínky? Nevidím. Takže přejdeme k hlasování hm, o dalším bodu, a sice bod 6, strategie v eh, Unie v oblasti Alpského regionu. Paní poslankyně Miller. Nejlepší bude asi, když dáme eh, paní zpravodajce eh, slovo, jestli se chce vzít slovo tady, prosím. Pane předsedo, mnohokrát děkuji. Základem eh, pro eh, naše sdělení byla strategie Evropské komise eh, pro alpský prostor. Tím jsme se intenzivně zabývali a já tuto strategii velice vítám, protože to podtrhuje důležitost hospodářství a zachování toho přírodního prostoru tam. Děkuji stínovým zpravodajům eh, za eh, zpracovávání eh, kompromisů i během celé práce. Máme 11 pozměňovacích kompromisních návrhů a 84 pozměňovacích návrhů celkem. Pro mě bylo důležité, abychom vydali silný signál komisi předložením tohoto dokumentu, ve kterém schrnujeme obtíže výzvy, které stojí před alpským regionem v oblasti zemědělství. Je nezbytné uvědomit si eh, propojení mezi eh, zemědělstvím, lesnictvím, eh, řemesly a cestovním ruchem. To se nám tady podařilo a říkáme, že takový alpský prostor eh, přispívá k výrobě nejkvalitnějších potravin a musíme eh, se postarat o to, aby eh, lidé na místě byli do toho zapojeni, aby mladí dostávali perspektivu a já doufám, že dnes získáme silnou podporu k stanovisku, které se týká tolika milionů lidí sedmi, v sedmi zemích. Děkuji vám a těším se na hlasování. Děkuji. Nevidím, eh, že by byly nějaké připomínky, takže můžeme přejít eh, k hlasování. My se budeme hlasovat elektronicky, eh, takže nejdříve kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis byl přijat. Kompromis 2 pan poslanec Agnew. Prosím, pane poslanče. Čistě technická. Tady předtím byl návrh, abychom změnili pořadí na hlasovacím seznamu a můžete mi tedy ujistit, že hlasujeme o technologických eh, řešeních eh, udržitelného zemědělství? Ne, takže o čem tedy hlasujeme? Alpines, okay. A, Alpský eh, region, dobře. Myslím, že Pane poslanče, myslím, že eh, vystoupení paní eh, zpravodajky eh, vás mělo uvést do tématu. Děkuji tedy. První kompromis a nyní druhý kompromis. Zahajuji hlasování o druhém kompromisu. Končím hlasování. Přijato. Třetí kompromis. Zahajuji hlasování o třetím kompromisu. Končím hlasování. Přijato. Teď pozměňovací návrh 14. A zadnutím rukou. Kdo je pro pozměňovací návrh 14? Děkuji, přijato. Čtvrtý kompromis. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis byl přijat. Pozměňovací návrh 22. Eh, hlasování s zvednutím rukou. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. 24. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. 25 a 26, 27, 28 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto, ale ověříme elektronicky. Děkuji, končím hlasování. Pozdělací návrh byl uh, zamítnut. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Kompromis 5. A omlouvám se. Budeme hlasovat o pozněvacím návrhu 29. Kdo je pro 29? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Nyní kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Přijato. Kdo je pro pozměňovací návrh 33? na Děkuji, přijato. Pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Kdo je proti? E, zamítnuto. 35. Kdo je pro? Přijato. Poslanci návrh 40. Kdo je pro? Přijato. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Je tady návrh, abychom pozměňovací eh, návrh eh, o analýzí 39.44.80. Eh, Takže zahajuji hlasování o 39. Zahajuji hlasování o 39. Nebudeme hlasovat elektronicky o 39. Končím hlasování. Přijato. 47. Zahajuji hlasování o 47. Končím hlasování. Přijato. Zahajuji hlasování o 84. Kde je pro? Pardon, eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. to O jeden hlas. Takže budeme hlasovat, nebo proto jsme hlasovali elektronicky. Kompromis 8. Zahajujeme hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 42. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Kompromis 9. Děkuji, končím hlasování. Přijato. 53, kdo je pro? Děkuji, přijato. 56, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Není 54. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Uvěříme. 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis 10. Zahajuje hlasování o kompromisu 10. Končím hlasování. Děkuji. A teď přijdeme eh, k pozměňovacímu návrhu 58. Kdo je pro? 58. Děkuji, přijato. Nyní 63, kdo je pro? Děkuji, přijato. 64, kdo je pro? Děkuji, přijato. 65, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 69. Kdo je pro? Přijato. Pozměňovací návrh 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Přicházíme ke kompromisu 11. Kdo je zahajuje hlasování? Kompromis 11. Hlasování zahájeno. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 74. 74, kdo je pro? 79. Kdo je a pro 79? Kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozměňovací návrh 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 81. Kdo je pro? Přijato. 83. Kdo je pro? Přijato. A nyní tady budeme hlasovat o hm, návrhu celého stanoviska a se všemi přijatými pozdělacími návrhy. Budeme hlasovat elektronicky za hlasování. Končím hlasování. Blahopřeji, paní poslankyně. k tomu ještě něco dodat? Ne? Děkuji. Ještě jednou blahopřeji. A teď se tedy můžeme vrátit k Teď tady projedeme sedmý bod. Eh, Zpráva pana a poslance Bogoviče. Stanovisko k obnovitelné energii. A také požádám pana poslance o několik slov úvodem. Určitě to řekne lépe než já, pane poslanče. Chvala e, za besedu. E, dovolíte spoštovaný. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, nejprve bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří spolu s dalšími kolegy mm, předložili 91 eh, pozměňovacích návrhů, čímž se zlepšil návrh stanoviska a nakonec jsme se dohodli na devíti kompromisních návrzích. Já myslím, že tyto kompromisní návrhy zcela reflektují záměry, úmysly, které původně eh, byly v těch pozměňovacích návrzích. Je to vyvážená zpráva a já myslím, že si, že si zaslouží naši podporu. A mm, hlavním gestorským výborem je výbor ITRE, ale eh, v našem stanovisku jsme se zaměřili na mm, E, rozvoj venkova a zemědělskou činnost. Biomasa, biopaliva, druhé generace a tak dále. A to všechno může pomoci v tom, abychom splnili cíle dopravy a hodně jsme zdůrazňovali nové technologie, jejich rozvoj takže eh, tak, aby eh, ze zemědělství bylo možné vytěžit maximum na biopalivech a samozřejmě, abychom i mohli rozšířit decentralizovanou výboru, výrobu energií, aby se tyto energie napojily na sítě, tak aby měly stejný status jako jiné obnovitelné zdroje. Další důležitá část stanoviska se zabývá významem eh, výroby obnovitelných zdrojů ve smyslu tvorby pracovních příležitostí v zemědělství a na venkově obecně. A samozřejmě vytváření různých družstev, organizací, které budou podporovat výrobu obnovitelných strojů na venkově. Biopaliva to je důležitá oblast a e, tam, kde existují přebytky v zemědělství, vzhledem Eh, novým technologiím lze je využít a zlepšit i takto příjmy našich zemědělců. Doufám, že toto stanovisko podpoříte a vyšle, vyšleme tak jasný signál výboru ITRE. Děkujeme, poděláme pana pogląd. Děkuji vám. Eh, samozřejmě obnovitelné zdroje energií mohou do eh, značné míry eh, zajistit soběstačnost venková ve věcech energetiky. Nyní tedy přejdeme k hlasování. Zahajuji hlasování o kompromisu 1. Zahájeno hlasování. Končím hlasování. Přijato a nyní Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Kdo je proti? A zamítnuto. Kompromis 2. Zahajuji hlasování o kompromisu 2. Děkuji. Končím hlasování. Děkuji. Nyní pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? Vlastně nezvednutím rukou. Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 35. Kdo je pro? Přijato. Teď kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Děkuji, přijato. Hlasujeme o 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Poznací návrh 44, pan poslanec Egniu. Kdo je pro? 44. Děkuji. Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 47. Kdo je pro 47? Pozměňovací návrh 50. Kdo je pro 50? Děkuji. Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro pozměňovací návrh 3? Děkuji, přijato. Pozměňovací návrh 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 55. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 60. Kdo je pro? Přijato. Kompromis 5. Závěr hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kdo je pro 66? Pro, děkuji. Eh, přijato 67, kdo je pro? Kdo je proti? Eh, zamítnuto. 68, kdo je pro? Přijato. 69, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 70, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 71, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 72, kdo je pro? přijato. Nyní kompromis 6. Za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh 83. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, zamítnuto. Pan prosím. V, v glasovalnem eh, listu je napaka eh, in eh, v oglas o tému predlogu. Seznamu hlasování u pozměňovacího návrhu 5 je uvedeno, že musí být o něm hlasováno. Tady byla moje chyba. Já jsem si to přečetl špatně vlastně vzhledem k tomu, že to bylo odmítnuto, tak o tom nemusíme hlasovat, tak je to v pořádku. Je to v pořádku. Takže hlasujeme eh, nebo nehlasujeme? O no, pozměňovacím návrhu 5. Hlasujeme, pane eh, poslanče, nebo ne? Eh, není, není třeba. Jeho mikrofon. Není 85 pozměňovací návrh, kdo je pro. Děkuji, přijato 86, kdo je pro. Přijato. Pozměňovací návrh 87, kdo je pro. Přijato 89, kdo je pro. Proti. Zamítnuto 90, kdo je pro. Kdo je proti. Zamítnuto 91, kdo je pro. Kdo je proti? a zamítnu to. Kompromis 7. Zahajuji hlasování o kompromisu 7. Končím hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnu to. Kompromis 8. Zahajuji hlasování o kompromisu 8. Končím hlasování. Přijato. Hlasujeme o kompromisu 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme o celé a zprávy, včetně pozměňovacích návrhů. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji přijato. A chce ještě pan poslanec Bogovič k tomu něco říct? Prosím. E, lahko samo rečem najlepša hvala za to, da ste v celoti potrdili to, kar smo z... proč... moji podpora k tomu, co jsme koordinovali s sínovými zpravodajem, myslím, že to je dobrá zpráva o obnovitelných zdrojích energie. Já vám děkuji, pane poslanče. Blahopřeji. A teď, eh, dámy a pánové, budeme eh, hlasovat o bodu 4a, ochranné prostředky eh, proti škůdcům rostlin zpravodajkou je paní eh, McIntyre. Jedná se o text eh, po meziinstitucionálním vyjednávání. Původní text eh, hlasován v prosinci a nyní budeme hlasovat o konsolidovaném textu, který jste obdrželi. Jestli bude většina pro, tak eh, přešl, zašleme dopis eh, nizozemskému předsednictví s přiloženým eh, textu a se, se standardní formulací, že doporučujeme plenárnímu zasedání, aby bylo přijato bez pozměňovacích návrhů. Bez pozměňovacích návrhů. Až to rada přijme, hm, dostaneme to znovu a tam to potom projde eh, tedy k prvním čtením na radě a podle postupu my eh, vyhlásíme eh, prostor pro pozměňovací návrhy, abychom o ně mohli hlasovat ještě před plenárním zasedáním. Teď poprosím paní poslankyni, aby si vzala hlas po této a procedurální vysvětlivce. Paní poslankyně. Thank you, Mr. Chairman. Um, this is a, a really important vote, I think, for... To je důležité hlasování pro nás v tomto výboru a pro celý parlament. My uh, máme um, vážný um, problém s tím, jak chránit Evropskou unii před různými škůdci, uh, Stačí se podívat jenom na to, jak byly zničeny olivové háje v Jižním Středomoří a my potřebujeme zajistit, aby naše celá Unie, všechny naše členské státy byly chráněny. Toto nařízení mm, bylo předmětem mnoha jednání a já jsem velmi vděčná stínovým zpravodajům ze všech frakcí, kteří tvrdě pracovali na tom, aby dosáhli, do, aby dohodli text s radou, což se stalo těsně před Vánoci. Měli jsme obrovskou podporu, eh, abychom dosáhli tohoto výsledku a já to doporučuji mm, výboru a je důležité, abychom tento text dostali do pléna co nejdříve, abychom zajistili, že tato legislativa bude vydána Eh, že bude chránit naše země před eh, všelijakými škůdci, které, kteří ohrožují naše plodiny. Děkuji. Budeme hlasovat eh, po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasování je zahájeno. Končím hlasování. Děkuji a blahopřeji eh, paní poslankyni. Zde je také zpravodajkou eh, paní poslankyně technologická řešení pro eh, trole udržitelné zemědělství v Evropské unii. Paní poslankyně, chcete si k tomu vzít ještě jednou slovo k tomuto? Prosím. Thank you, Chairman. Um, it just so happens that... Děkuji, pane předsedo. Tady v podstatě my pracujeme na dvou věcech dnes zároveň a za prvé skutečně bych chtěla poděkovat všem stínovým, kteří přispěli velice konstruktivním užitečným způsobem. Víme, že zemědělský sektor vždycky eh, v podstatě se opíral o nové technologie, novou, nové metody výroby, nové postupy, aby se zvýšily výnosy a aby se přizpůsobilo novým měnícím se okolnostem. Inovace má potenciál v tom, že může ok- eh, přispět k udržitelnému zemědělství a technologie je v tom velice důležitá hm, v zájmu pokroku zemědělství. Doufáme, že Evropská unie se stane světovým lídrem v nových technologiích, v inovacích a v udržitelnosti zemědělství. Tato zpráva má e, zajistit, aby Evropa měla dynamický sektor zemědělství, který bude inovativní, technologicky vyvinutý a ve všech typech zemědělské činnosti, ať jde o konvenční nebo bio či jiné způsoby Musíme zajistit, že eh, výhody technologických inovací budou k dispozici všem našim zemědělcům a hledání řešení, která budou fungovat eh, v malém měřítku na venkově, to je také důležité, abychom takto pomohli vyřešit eh, i problémy těch velkých farmářů. Tato zpráva uznává, že došlo ke ztrátě na biodiverzitě v minulém století a že je zásadní zachovat tuto genetickou diverzitu do budoucna. No, já to nebudu protahovat, ale jenom bych chtěla vám tuto zprávu doporučit. My jsme pracovali velice tvrdě na tom, abychom maximum návrhů dali do kompromisu, na kterých se dohodli, dohodla většina frakcí. A doufám, že všichni tuto zprávu podpoříte. Děkuji. Tak, zpravodaj. Je to eh, důležitá a obtížná zpráva, vyžádala si eh, hodně práce. Eh, děkuji, a teď pan poslanec Castro. Se omlouvám, pane předsedo. Jenom taková korekce, kdyby to šlo. Článek 195, tedy hm, návrh 195, máme za to, hm, že není zahrnut do kompromisu S Tudíž bychom rádi, kdyby bylo možné hlasovat odděleně o tomto návrhu 195, 195, kompromis S. Děkuji. Pani pošle, Pane poslanče, nás eh, eh, návrh 194 nebo také 195. Tak jenom 194, dobře. Tak 195. Dobrá. Tak, už je to jasné. Ne, 195. Takže uh, se pustíme. V takovém případě do hlasování není tady, nejsou tady další připomínky. Zelení nemáte žádné připomínky, jsem tam měl nějaké signály. Teď tedy eh, přejdeme k hlasování. Kompromis A. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. 87 není. Kde je 80, pro 82 a 87? Děkuji, kde je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh kompromisní B, kde je pr, eh, tedy zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování o kompromisu B. Děkuji. Končím hlasování. přijato a 83. Kdo je pro? Kdo je proti? E, zamítnuto. 86. Kdo je pro? Přijato Kompromis C. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis D. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis P. E. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis F. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Kompromis G. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis H. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis jedna. Kde je pro? A tady zájem hlasování. Končím hlasování. Kompromis jedna. Říká a řečník. Přijato. Kompromis je zájem hlasování. Končím hlasování. Kompromis K. Zahajuji hlasování o kompromisu K. Končím hlasování. Kompromis L. Zahajuji hlasování o kompromisu L. Končím hlasování. Přijato. Nevidím tady, že jsou tady nějaké připomínky, eh, jak jsme řekli dříve, takže přeskočíme 153 a 154 a nyní 155. Kdo je pro 155? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis M. Končím hlasování. Přijato. Což je za 6. Pan poslanec Kato. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis N. Zahájí hlasování o kompromisu N. Končím hlasování. Přijato. Kompromis O. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijata. Nyní se 78 a zhrnutím rukou, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. Kompromis B. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozvrací návrh 186. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamknuto. Kompromis Q. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis R. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis S. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 195 nyní. Kdo je pro? Přijato. Děkuji. Nyní kompromis T. Kdo je pro kompromis T? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijatem. Nyní pozměňovací návrh 201 a zvednutím rukou, kdo je pro. Kdo je proti? E, zamítnuto. Kompromis U. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Pardon, eh, kompromis D. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 221 a zhrnutím rukou, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 2 tv. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Přijato kompromis X. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Kompromis Y, ne, pardon, pozměňovací návrh 228. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis Y. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis Y D pro. Tady pádem zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis AA. Zahajuji hlasování o kompromisu AA. Končím hlasování. Děkuji. Teď zvednutím rukou o 243. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis eh, A, B. Kdo je pro? Eh, pardon, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis AC. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis AD. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu paní Sendry 268. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, Zamítnuto. Kompromis AE. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis AF. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis AG. Zahajuji hlasování o kompromisu AG. Končím hlasování. Přijato. Kompromis AH. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. přijato. Pozměňovací návrh 292, pan poslanec Brennan, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Kompromis AI, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrhy 299 a 300 a společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 301. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 302. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 303. Kdo je pro? Děkuji, přijato. A nyní teď budeme hlasovat o druhé části. Poznací návrh 1. Kdo je pro? Přijato. Číslo 2. Kdo je pro? Přijato. 3 a 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 6. Kdo je pro? Kdo je eh, přijato? 7. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 8. Kdo je pro? Přijato. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme eh, elektronické zahájení hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 10, eh, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto toutéž většinou. Kompromis A je zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kdo je pro čtrnáctku od poslance Katu? Kdo je proti? zamítnu to. Kompromis AK. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní kompromis AL. Zahajuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 27, pan poslanec Pravodaj, kde pro? Ano. 28, eh, kde pro? Kde proti? Zamítnuto. 29, kde pro? Přijato. Kompromis AM. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Poslanec, eh, tady návrh 39, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis AN. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 51, 2, 3. Ne. 42 nejdříve. Nejdříve 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuta. Kompromis AO. Zahajuji hlasování. O A O. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Je pozměňovací návrhy 51, 2 a 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 54. Poslankyně S. Pravodajka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto poslanec, ten návrh 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 56. Kdo je pro? Přijato. 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 57. Kdo je pro? Kdo je proti? toto. 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis AP. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zjazněno 64 paní poslankyně a zpravodajka, kdo je pro? Eh, přijato 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, zamítnuto. Kompromis V. Zahajuji hlasování. Děkuji, končím. Eh, A R, kde je pro? Pardon, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 76. Eh, paní poslankyně Kato, kde pro? Eh, zamítnuto. 78, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Ověříme. 78. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 80. Kdo je pro? Kdo je proti? E, zamítnuto 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Dámy a pánové, a teď budeme hlasovat o závěrečném textu. Včetně pozměňovacích návrhů. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji a blahopřeji paní poslankyni. Chcete si k tomu ještě vzít slovo? Prosím. Just very quick. Thank you very... Děkuji. Mě skutečně ten výsledek těší. Děkuji za spolupráci. E, bardzo proszę. Dámy a pánové, já vás poprosím o pozornost. Tohle bylo poslední hlasování pana a, místo předsedy Janoše Vojčekovského. Pracoval tady na výboru přes 12 let a teď a, e, půjde na čestné, odpovědné eh, místo eh, v jedné důležité evropské instituci, a sice v eh, účetním dvoře. Děkujeme a ehm, budeme doufat, že zkušenosti v oblasti venkova a zemědělství se vám tam široce hodí. Jak dámy a pánové víte, pan poslanec Vojtěchovský mm, má široké zkušenosti. Byl to soudce, prokurátor, náměstek ministra, předseda NK, nej, nejvyššího kontrolního úřadu a měl celou řadu funkcí, e, které e, tedy dávají možnost plnit tuto důležitou funkci v evropských institucích. Pane poslanče, blahopřejeme vám. A možná i trochu, nebo určitě i trochu závidíme, ale tak jako přiměřeně. Každopádně ještě jednou blahopřeji a, a děkuji vám. A... Pane poslanče, pane předsedo, dámy a pánové, tohle je samozřejmě pro mě mimořádný moment. Děkuji vám za ta slova. Děkuji vám a všichni dámy a pánové za to, že jsem mohl spolupracovat eh, s tak skvělými kolegy a mm, poslanci, eh, kteří se věnují eh, zemědělství, spolupracovat s některými z vás více než 12 let nebo i ještě. No, pokaždé jsem tady byl místo předsedou na výboru pro zemědělství. To byla velká zkušenost, byla to práce nad dvěma eh, posledními, eh, posledními perspektivami, nad zásadami společné zemědělské politiky. Chci ze celého srdce poděkovat, dámy a pánové, eh, za tuto konkrétní zkušenost. Odcházím trochu s lítostí, jako zajímavost vám asi řeknu, že když na výboru pro rozpočtovou kontrolu bylo slyšení, tak někteří poslanci si mysleli, že zkušenost s z eh, výboru pro zemědělství je tak trochu překážka pro eh, toho, eh, pro funkci na účetním dvoře, protože ten, kdo se zabývá zemědělstvím, se stává tak trochu zemědělským lobbystou a nemůže tedy kontrolovat výdaje na zemědělství. Takový pohled tam byl prezentován a já se s tím samozřejmě nes, s ním nesouhlasím. Všichni, kteří tady dnes eh, pracují, eh, věřím, že jsou zainteresováni na tom, aby se zemědělství v Evropě eh, rozvíjelo co nejlépe a aby ty velké peníze vydávané na společnou zemědělskou politiku se využívaly co nejlépe. A proto už v těch úvodních rozhovorech jsem deklarovat, že se v účetním dvoře budu zabývat eh, zemědělskými věcmi a doufám, že tomu tak bude. A každopádně eh, vám také eh, rád přispěji s těmi zkušenostmi tak, aby práce účetního dvora co nejlépe pomáhala správnému vydávání veřejných prostředků. Ještě jednou děkuji Dívám se také na eh, pana předsedu De Castra, eh, s ním jsem měl tu čest spolupracovat, předtím tady byl pan předseda Dol, eh, pan Anil Periš, dívám se do koordinátoru, s panem Albertem Desen jsem spolupracoval od samého začátku s Jinem Nicholsonem, s Markem Tarabelou. Takže opravdu vám, dámy a pánové, děkuji za těch 12 let spolupráce, která pro mě byla velkou zkušeností. Zároveň bych vás ještě rád eh, pozval na takový eh, krátký eh, rozlučkový koktejl, v, který bude dnes v 18.30 tady před sálem, takže ještě se uvidíme. A Bude tady prostor pro osobní poděkování. A, a, tedy eh, vyjádření Řídíku. Eh, hm, my si myslíme, že vaše zkušenosti tady z výboru jsou užitečné pro to, aby účetní důvod lépe plnil svou funkci. Odtud ta blízká spolupráce, kterou eh, v poslední době vedeme s účetním dvorem, já myslím, že bude pokračovat. A, a vy jistě budete také utvářet. Ještě jednou vám děkujeme a, a uvidíme se tady v 18.15. Ale eh, do 7. Eh, eh, května tady ještě budete členem výboru. A teď pan poslanec Agnew, máte slovo. I think it's just a good opportunity. Myslím, že to je dobrá příležitost se zeptat pana Vesehovského, jako auditor účetního dvora byl by připraven mm, odjet do státu, kde se peníze z druhého pilíře nakládají na projekty rozvoje venkova, zajistil, že se ty budovy skutečně staví, tam skutečně někdo pracuje. Mám na mysli budovu, která byla postavena v Maďarsku a to je administrativní centrum pro zatoulané psy. To se tedy postavilo a dál už se nic nestalo, jak víte. Moje, můj stát je čistým přispěvatelem a naše občany skutečně irituje, když se toto děje. Vy osobně byste tam jel a mm, vyvolal tedy velký zmatek tam. Děkuji vám mnohokrát, pane poslanče. Omlouvám se, ale na tyto otázky eh, eh, byl prostor během eh, slyšení na, na výboru pro rozpočtovou kontrolu, kdy jste se mohli zeptat pana poslance Vojčekovského. Já vás poprosím o prominutí, teď tady nezazní odpověď během zasedání výboru, ale potom při jiné příležitosti při příští návštěvce, návštěvě pana poslance už jako tady soudce určitního dvora. Pan poslanec ještě není formálně tím soudcem, takže každopádně a tu otázku bude mít na zvážení. Mnohokrát děkuji. A teď, dámy a pánové, jelikož jsme se měli eh, zabývat eh, desátým bodem a máme problém s cestou. Sem víte, jaký je problém s leteckým spojením. Takže nová perspektivní a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice, kde je zpravodajkou paní Hrans Garcia, která je nepřítomná, tak příslušný výbor INTA místo ní, eh, místo paní Hermsgarci si vezme eh, slovo pan Dantan. Jsme rádi, že toto téma se zde otevírá, protože pokud já to eh, dobře chápu, tak obchodní dohody, které jsou v současné době uzavírány, nejsou dostatečně eh, dodělané tak, aby zohledňovali zájem evropských zemědělců. Myslím, že eh, budeme mít eh, prostor to výrazně říci na setkání s komisaři, které plánujeme. Já to vidím tak, že nejsou tady úplně analyzovány eh, účinky, které by to mohlo mít. A celé se to přijímá pod eh, velkým vlivem eh, politizace určité toho rozhodnutí. A v této věci zemědělský výbor musí zaujmout jednoznačné stanovisko, protože jinak tady zemědělci do budoucna nám to budou vyčítat. A určitě to budeme říkat, jako teď říkáme k společné zemědělské politice, že jsme se účastnili toho eh, rozhodování a mohli jsme to eh, ovlivnit. Mě to, eh, omlouvám se za osobní komentář, ale považuji to za mimořádně důležité, tuto věc. A teď dostává slovo Michel Danten. Děkuji, pane předsedo. Já přečtu Eh, eh, mm, mm, přípis, eh, který mi předala kolegyně Ester. Kolegové, nejprve bych chtěl omluvit paní Erans, která zde nemůže být mm, z důvodu, které nejsou pod její kontrolou, takže ona mě požádala, abych řekl, jak je její návrh, který se týká nové strategie, mm, inovativní budoucnost strategie mm, v oblasti obchodu a investic. Abychom bojovali proti krizi v zemědělství, tak je třeba získávat nové podíly na trhu uvnitř EU i za hranicemi EU. Samozřejmě za podmínky, že budeme adekvátně chránit ty nejcitlivější sektory a vyhneme se především tomu, aby zemědělství opět se nestalo takovým rukojmím jako v minulosti. Je tedy nezbytné, aby Evropská komise systematicky a seriózně vyhodnocovala dopad e, případných nových ústupků třetím zemím a aby toto bylo předáváno Evropskému parlamentu, který by měl mít možnost se nabídky obchodní nabídky od, přijímat či odmítat. A takže obchod by měl podporovat rovné podmínky mezi obchodními partnery vzhledem i k tomu, že evropští producenti nesou vysoké náklady, protože musí respektovat různé ekologické, sociální, environmentální předpisy, nejnáročnější na světě, bych řekla. A takováto spravedlnost v obchodních smlouvách samozřejmě závisí na schopnostech evropských zemědělců, aby efektivně mohli těžit z otevření nových trhů a teď pokud jde o ochranu geografického označování, naše pozice musí být pevná při vyjednávání obchodních dohod se třetími zeměmi a to především se Spojenými státy. E, označování původu, geografické označování evropské produkce představuje jeden z největších výdobytků Evropské unie v oblasti zemědělství, vzhledem k tomu, že takto se zviditelňuje kvalita, o kterou tak jde evropským producentům. Tak právě proto bychom neměli umožnit umožnit, aby se uzavíraly obchodní dohody, které by ohrožovaly kval- systém kvality v EU. Pokud jde o fitosanitární překážky, je nezbytné získávat, eh, získat nezbytný pokrok, tak abychom mohli Eh, eh, limitovat neoprávněné překážky, což by měla být základní červená linie, především eh, vše, co se týká dopadu na zdraví obyvatel. To je červená linie. Dále, to všechno bylo převzato v návrhu zprávy, zbytek se tam dostane prostřednictvím pozměňovacích návrhů a samozřejmě tím se rozšíří i e, pole e, tohoto stanoviska. Paní e, zpravodajka říká, že tarifní ústupky třetím zemím mohou být velkým problémem pro EU. 71% dovozů již má nulové tarify, nulová cla a abychom umožnili evropským zemědělcům, aby mohli do budoucna řešit problémů v obchodě, tak musíme mít stabilní legislativní rámec, který bude zdůrazňovat zachování konkurence konkurenceschopnosti zemědělských hospodářství a který bude podporovat investice a obchodní expanzi tohoto sektoru. Evropská unie by měla proto propagovat také inovace, eh, aby se zlepšila produktivita v zemědělství, tak abychom byli schopni reagovat eh, na rostoucí počet obyvatel na světě a bojovat proti změnám klimatu také. A tak, abychom dosáhli všechny ty cíle, které jsem si zmínila, tak je třeba, abychom i mm, podporovali osvětu, abychom zlepšili, zviditelnili evropskou produkci uvnitř EU, ale i mimo hranice EU. A mm, takže e, tak e, to, my se těšíme na výsledky nového nařízení e, o zemědělské produkci, na kterém pracovala paní Erance v minulém roce, což by mohla, mohl být převrat v oblasti propagace osvěty. Takže já jsem odcitoval, co paní Erance chtěla zmínit a ona mě požádala, abych, abych vyjádřil přání, že bude snažit se přijmout vaše návrhy, které obohatí tuto zprávu a chce předem poděkovat všem za spolupráci práci. A takže poté ještě požádám o slovo sám za sebe. Proszę Państwa, otwieramy dyskusję. Dámy a pánové, není zájem rozpravu. Myslím, že tak eh, po dvou minutách. Ale eh, nebudu tak rigorózní. Pan Flanagan. Eh, já, Děkuji. Miguel Jerez je stínovým raport, eh, který tady bohužel není, takže já něco přečtu za něho. Zpráva obsahuje pozitivní aspekty a některé významné věci, ovšem nedosahuje analýze, analýzy základních věcí, které je třeba diskutovat. Bod 3, co se týče Miguela, to je prostě naivita. Jako kdyby nám minulost nedávala dost možností, jak eh, posoudit dopady volného obchodu, aniž bych zmiňoval TTIP, což je zvláštní, protože eh, SZP přispívá k stabilnějšímu příjmu eh, zemědělců v podstatě od roku 86 eh, zemědělství ale ztrácí svůj výjimečný status. Eh, od té doby eh, nástroje SZP na podporu farmařů klesají. Sociálně-ekonomická koheze se dostává do pozadí a dává prostě, mluvte prosím pomalu. Řečník mluví příliš rychle. A mělo by, které by mělo tedy soutěžit na mezinárodním trhu. Pokrok je nutný. Podle eh, našeho názoru není možné liberalizovat obchod pouze na základě nabídky a poptávky. Eh, nemůžeme nechat různé modely si konkurovat na liberalizovaném trhu. To prokazuje historie. Máme eh, princip Eh, předběžné opatrnosti, máme modely, které chceme chránit. Pozitivní externality jsou nutné, eh, je třeba bránit dezertifikaci a zachovat biodiverzitu. Toto jsou argumenty, které mají um, zabránit té typu. Dále musíme zohlednit celou řadu dalších proměných, abychom zabránili současnému úpadku zemědělství. Děkuji. Eh, tlumočníci prosí, abyste uh, hovořili uh, v nějakým vhodným tempem. Pokud budete něco číst, tak uh, prosím tak, aby nám uh, správně mohli uh, přetlumočit vaše myšlenky. Nyní pan poslanec Agnew. Oui, merci, monsieur le président. Ano, děkuji, pane předsedo. Pár slov jenom chci vyjádřit, že souhlasím s tím, co řekla nebo napsala paní Erans Garcia k této zprávě konkrétně, když nám říká, že zemědělství eh, by v podstatě nemělo být nějakým rukojmím a předmětem nějakého vydírání, tak aby ostatní sektory eh, vlastně mohly mít přístupy na třetí trhy a bylo tak obětováno. Mm, to se týká všech těch vyjednávání, která máme. Zemědělství je strategický sektor, který jak všichni dobře víme, znamená i naši, naši bezpečnost dodávek eh, potravin a já to tady říkám proto velice razantně. Nemůžeme uzavírat dohody za jakoukoliv cenu a neustále tedy, eh, aby zemědělství bylo předmětem nějakého handlování. Je třeba připomenout, že tyto dohody musí být vyvážené ve všech aspektech. Hovoří se o tarifních, netarifních překážkách, ochraně, geografickém označování a já tady chci eh, apelovat na opatrnost. To bych chtěl doplnit eh, k této zprávě. Pokud je o přístupy na, trhu, na trh, musíme chránit naši eh, tu nejkřehčí, nejcitlivější výrobu, nejslabší produkci v zemědělství, především v tomto období, protože tento sektor je důležitý pro teritorium dané, pro zaměstnanost, eh, kde jsou problémy. A chci eh, zde ještě mm, říci, že ochrana těchto citlivých sektorů musí být předmětem nějaké globálnější strategie, která se bude aplikovat na všechny obchodní smlouvy. Nelze eh, je třeba, aby komise měla globální pohled na všechny dohody, o kterých teď se vyjednává, tak abychom se vyhnuli nějaké nekontrolovat udržitelné kumulaci eh, eh, ústupků. A teď eh, fitosanitární a jiné typy regulačních překážek. Všichni dobře víme, že tady nejde o to diskreditovat, degradovat naše normy. Tady máme princip obezřetnosti, který musí platit a především to je důležité přece pro naše občany spotřebitele. Potom hlavně velká kapitola ochrana eh, duševního vlastnictví, to je v rámci té dohody s USA velice aktuální. Zde bychom neměli opustit, ignorovat tento aspekt a měli bychom vehementně eh, chránit naše geografické označování proti padělkům a potom je to důležité pro rozvoj daného teritoria. Proto je třeba i dělat osvětu občanů a je, já osobně si myslím, že je třeba odmítnout veškeré obchodní dohody, které by nerespektovaly označování, eh, geografické označování. děkuji. Děkuji. A prosím eh, o nějaké takové slušné překračování té řečnické doby. Děkuji. Paní Ojse. Děkuji srdečně, já skutečně chci být stručná. U tohoto dokumentu je, eh, bodu tři a čtyři, se stále hovoří o tom, že jde o co nejlepší užitek pro naše zemědělce. To je v pořádku. Je jasné, že chceme chránit naše zemědělce, ale v době těchto velkých pohybů eh, obyvat eh, lidí na celém světě musíme dbát i na eh, příčiny těchto migračních tlaků. Takže potřebujeme hodnocení dopadů nejenom na naše zemědělce, ale i na zemědělce na druhém konci světa. Není možné, abychom měli my co největší užitek, ale také i na druhé straně, aby byl užitek. Kdo stále myslí, že můžeme dělat obchody na úkor jiných, tak stále ještě tedy ne, ne, nemyslí na ty eh, uprchlíky, kteří jsou na cestě na celém světě. Děkuji, pan poslanec Nicholson. Děkuji. To je velice zajímavé téma. Evropská unie eh, udělala prioritu z globálního obchodu s podporou mé vlády a dalších producentů v Evropě, já si nemyslím, že se proti obchodu vidím tedy přínos svobodného obchodu. Ovšem, když sledujeme tedy principy, které Eh, se řídí komise, které jsou možná v praxi správné, ale často se využívají k vyjednávání. Jak bylo nedávno řečeno v plénu, eh, na jedné straně komisař Hogan se snaží podporovat farmáře, eh, kteří přicházejí o peníze v zemědělství a komisařka Malstrom navštěvuje všechny tyto země snaží se hledat nové trhy bez ohledu na to, jaké to bude mít dopad na ty ostatní. TTIP a stud, mm, studie byla poměrně tvrdá, co se týče perspektiv zranitelných sektorů, především v oblasti mlékárenství a chovu dobytka, před, pokud bude, dojde k liberalizaci. Hmm. Takže by bylo třeba s tou výjimou všechny sektory s výjimkou ovoce. Nicméně s volbami prezidentskými v Americe, aniž bych chtěl o tomto mluvit, co si tedy myslíme o těch dvou kandidátech, možných kandidátech. Zda pan Trump postaví zeď nebo ne, to se ještě uvidí. TTIP každopádně nás nebude trápit ještě dlouho. Ale mám dopady, obavy na dopad eh, Mercosur. Mercosur má eh, potenciál zničit chov dobytka v celé EU. ne, tam by nebyla žádná možnost konkur, konkurovat jim. A tady je otázka, jak vyjednávači komise toto budou řešit, vzhledem k tomu, že původní návrh byl tolik tisíc tun hovězího. A mezi tím všichni říkají, že už akceptujeme tak velké množství hovězího. A takže vyjednavači skutečně e, musíte pochopit, ty vyjednavači musí pochopit, jak obtížné to je pro lidi, kteří pracují v tom oboru. Děkuji. E, já sdílím tenhle názor. Někdy mám dojem, že příliš nízká aktivita členských států i e, zemědělců je příčinou. Teď pan poslanec Farán. Děkuji, pane předsedo. Abych trochu doplnil to, co jsme již slyšeli, tak eh, s čímž já zcela souhlasím. Jenom chci říct, že v kontextu krize a škrtů, do které se dostali evropští zemědělci, tak je třeba eh, zde kritizovat fakt, že Evropská unie pořád pod, pomáhá zemědělcům z jiných zemí, které nejsou v EU, a to především Moldavsko, které dostalo celní pomoc, aby mohlo, eh, aby mohlo kvůli embargu z Ruska prodávat svá jablka, nebo Tunisko již dlouho také, tam, do, tam tady dovážíme tedy takto ovoce zeleninu. A dnes Tunisko vlastně to je velký konkurent pro Jižní Evropu. Nerespektuje ani naše normy. Eh, a to je eh, ta kauza se třešněmi, pokud je o používání látek. A takže to jsou hm, všechno obchody, které poškozují eh, naše zemědělce, kteří, podporují, kteří potřebují spíš naši pomoc. Děkuji. Pani poseł Żufila, bardzo proszę. Pani poseł Żufila, prosím. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodajce za tuto zprávu, která uvádí základní mm, principy pro naše vztahy v rámci mezinárodního obchodu v zemědělství a já bych chtěla se zaměřit na kritické aspekty, které třeba zde zúraznit a e, sdělit výboru INTA. Stanovisko je zásadní, protože víme, že e, aspoň to i e, hovoří o tom kolegyně Begin v INTA, která často hovoří sice o výrobním sektoru, ale téměř se nezmiňuje zemědělský sektor. Proto bychom měli postupovat velice razantně a vysílat jasné signály. Je třeba potvrdit princip, podle kterého zemědělství již nemůže být e, považováno za rukojmí je třeba, to zaplatí i pro to, že samozřejmě otevření trhu je velká příležitost a je třeba tedy podporovat eh, bilaterální, multilaterální dohody, ale je zcela zásadní vyjasnit, že tyto dohody by měly obsahovat mechanizmy reciprocity a vysledovatelnosti výrobků, tak aby spotřebitel měl možnost prověřovat si původ a tudíž i věděl, jaké metody eh, se použily. Je třeba i věnovat pozornost eh, udržitelnost, ekvivalenci fitosanitárních norem, i povinnosti, které nesou evropští zemědělci v oblasti udržitelnosti životního prostředí a zabezpečení dodávek potravin, tak e, e, to nemůže poškozovat pouze naše zemědělce, protože velice často zboží, které se dostává na náš trh, je předmětem, je vlastně e, se sem dostává kvůli nekalé soutěži. A zde je třeba, aby ty dohody i obsahovaly ty různé bezpečnostní klauzuly, safeguard clauses, které třeba použít eh, a které budou flexibilní a nezůstane to pouze na papíře. To je to, co se třeba stalo tento rok s rajskými Eh, eh, je třeba, aby tato opatření skutečně i spadaly do rozhodovacích pravomocí eh, komise a aby měla možná, možnost je jasně zaktivovat. Evropský trh nemůže pouze být vyhodnocován takto komplexně. Je třeba věnovat velkou pozornost dopadům obchodních dohod na lokální trhy, a protože tyto dohody mají velký dopad na lokální produkci. A hodnocení dopadu musí být efektivní, skutečnou aktuální studií, která se bude zaměřovat také na lokální, regionální mm, e, e, dopady a bude se vyhodnocovat dopady těchto dohod na e, tyto, tato teritoria. A mm, i v podstatě to je něco, co jsme již odsouhlasili jako princip. Dále otázka dat. Mm, tyto dohody by měly se opírat o informace, a měli bychom mít neustálý overview, eh, přehled o tom, jak dochází, jak probíhá ten obchod, aby bylo možné vysledovat zboží. V žádném případě tyto dohody by se nemohly dohodnout, do, dotknout, poškodit systém o, označování původu a geografické označování. Například eh, to je třeba ochránit hlavně ve vyjednávání o vý, smlouvě TTIP. Thank you, chair. Um, and thanks to... Děkuji, pane předsedo, děkuji Eh, za to jasné eh, krátké stanovisko. Klíčem je odpovědnost výboru pro mezinárodní obchod. Cokoliv řekneme, musí být jasné. Stručnost je důležitá, takže odstavec eh, jedna je pro mě velmi důležité chci eh, připomenout, když Peter Mandelson chtěl celosvětovou obchodní dohodu, proti které jsme bojovali, tak nás varoval, že eh, to, co můžeme dostat místo toho, bude horší. A tady, myslím, měl pravdu. Máme nyní obsáhlé diskuse o bilaterálních dohodách a klíčový problém je kumulativní dopad těchto různých obchodních eh, dohod. Já podporuji obchod, ale zemědělství eh, v mnoha členských zemích je citlivá věc a jsou různé problémy pro různé produkty. Mercosur je skutečný program pro eh, chov hovězího, pro venkovské oblasti a tady musíme být si velmi vědomi negativních dopadů, jaké to může mít. Jako výbor pro zemědělství musíme skutečně mluvit s kolegy, kteří se zabývají obchodem, aby chápali ty citlivé uh, otázky eh, a brali to v úvahu, abychom neproobchodovali naše zemědělství a chránili citlivé produkty. Je to důležité, protože eh, zemědělství čelí velkým problémům v celé Evropě, takže toto je velmi důležité stanovisko podle mého názoru. Děkuji. Děkuji. Hovorila jste o kumulaci efektů. Když se to všechno sejde v jednom eh, chvíli, tak přes všechny naše snahy eh, z těch eh, drobných proudů vznikne velká řeka. Pan poslanec Selimovič, prosím. Thank you very much, I would like to start with... Děkuji. Já chci začít tím, že poděkuji zpravodaji za dobře um, Eh, pracované stanovisko, i když to je stručné, souhlasíme s většinou toho, co říkám jako liberálové, souhlasíme, že obchod je jeden z nejdůležitějších věcí, bez obchodu nebude prosperita. Mm, nicméně souhlasíte s tím, že zemědělství se často považuje za jakési vyjednávací um, nástroj v jednání. Nemělo by Eh, to být tak, že zemědělství je jaksi větší vyjednávací nástroj než ostatní. Všechno je k vyjednávání, ale zemědělství eh, je vždycky jaksi je eh, ta největší nabídka. Mm, co se týče jednání TTIP, význam finalizace to jednání a nalezení spravedlivého řešení v zemědělství. Snažíme se také, nebo mělo by se říci, jak škodí ne- neexistence obchodu zemědělskému sektoru, negativní efekty eh, ruského embarga na evropské zemědělství. Nové trhy jsou příležitostí, a to bude jedna z, jeden ze řešení krize Současně ale chceme zdůraznit, varovat před tím, že všechny problémy se vyřeší nalezením nových trhů. Zemědělství se musí samoreformovat a nové trhy budou jedním z řešení. Děkuji vám. je, je Eh, modernizovat, tím směrem. No, poslanec Dante. Děkuji, pane předsedo. Již jsme hodně hovořili o tom, že zemědělství může být takovým rukojmím při vyjednávání, ale k tomu se nechci vracet. Je třeba si mm, připomenout eh, především, jakou povahu má mm, zemědělský sektor, protože má své specifické citlivé aspekty a tato zvláštnost znamená, že je jaksi slabší, ohroženější při vyjednávání a proto je třeba nalézt skutečně vyrovnané dohody, vyrovnané pro zemědělství. Je třeba zajistit, aby citlivé zemědělské obla- eh, zemědělské sektory byly chráněny eh, i před našimi obchodními partnery, protože to jsou hlavně naši hlavní konkurenti USA, Mercosur, možná i Nový Zéland a Austrálie eh, zítra. A Eh, třeba s Mercosurem, eh, to zatím ty dohody nejsou příliš uklidňující, protože v podstatě přebírají ty návrhy z roku 2004 a mm, od té doby se přece svět vyvinul. Já chci apelovat na komisi, aby byla velice pečlivá, pokud jde o eh, kumulativní efekt těchto ústupků. Je třeba, aby naše obchodní politiky a cíle zemědělské politiky podle smlouvy byly v souladu, to znamená stabilita trhu a mm, E, příjmy zemědělství. Nemůžeme podporovat zároveň naše zemědělce tím, že budeme redukovat rozpočet, kterým dáváme, a na druhé straně nemůžeme se vystavit našim největším konkurentům v zemědělství. Uh, Nesmíme ani zapomenat na ten hlavní cíl. Ministerské zasedání v Nairobi eh, proběhlo tedy ke konci roku mm, a je třeba být realisti, pokud jde o fungování VHO, které často se zablokuje v zemědělství kvůli svým členům, kteří to zablokují. A já tady opakuju otázku, kterou jsem položil. Zda-li již tedy VHO eh, je mrtvé? Ano, já si myslím, že ano. Jedině, jedině má mm, tedy svoji jurisdikci v Nairobi v podstatě se nedosáhlo na výsledky, které jsme si přáli. Je zásadní, aby Evropská unie přehodnotila svoji strategii vůči této organizaci a aby se přestala chovat jako poslední strážce chrámu mezinárodního režimu obchodu a poskytovalo jednostrané ústupky eh, v rozporu s našimi zájmy a ostatní eh, mm, eh, části světa se tak nechovají, takže nemá důvod, abychom my byli jediní, abychom aplikovali pravidla VHO.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 piacát a dél-amerikai termékek erről. Jim Nicholsonhoz my se snažíme otevírat, se, otevírat trhy bez nějaké analýzy dopadu, tak jak jsme slyšeli od kolegy Nikolsna. Třeba těch 78 tisíc tun masa drubežího a hovězího, 700 tisíc tun kukuřice, 700 tisíc hektolitrů etanolu, Eh, takže já se ptám Evropské komise, zdali můžete nám vysvětlit vůbec, kolik malých evropských podniků, kolik zemědělců eh, zkrachuje kvůli těmto politikám. Děkuji. Posel Agnew. Thank you, Chairman, and I'm so pleased. Děkuji. Uh, Já jsem rád, že Guinness a Jim Nicholson zmínili Mercosur. Oni zdůraznili, že pokud EU půjde dál touhle cestou a bude jednat s těmito jeho americkými zeměmi, tak to bude znamenat katastrofu pro eh, irské hovězí a britské. Guinness je z Irska, Jim Nicholson ze Severního Irska. Celé Irsko Eh, vlastně závisí na chovu eh, dobytka, který se pase a který je eh, zranitelný vůči dovozu z Argentíny a podobně. Naši farmáři prostě předpokládají, že EU udělá to, co má, ale ono to tak není. My všichni, kdo reprezentujeme oblasti, kde jsou pastviny, bychom měli se velice, velice sledovat Mercosur, ale s kterým jednáme, ale to není jenom Mercosur, to je TTIP. Já jsem strávil 6 hodin eh, v čtecí místnosti, kde jsem si četl o takzvané zemědělské sekci mm, TTIPu a připadám si, že jako houba, že jsem zavřený v temné místnosti jak krmen hnojem. Kdokoliv eh, si tedy eh, přečte něco, eh, půjde do té čtecí místnosti a přečte si tam něco o zemědělství, tak z toho nějak nezmoudří. Děkuji vám. Pane Egniu, budeme počítat s vaším hlasem, až tady bude pan komisař a bude se o té věci debatovat. Pan poslanec Jár. Äh, Děkuji. Já musím říct, že i já jsem byl v čte, čtecí místnosti, také jsem si to četl, ale tam, kde to je zajímavé, začne být zajímavé, tak tam ten text končí. Um, to jsou zajímavé věci, o kterých jsem mluvil v tomto výboru mnohokrát. Co se týče dopadů, tak jsem se připojí k předřečníkům. Uh, obecně lze říci, že obchod je dobrý, už protože mm, se prodávají různé přebytky a podobně, ale já bych si přál, aby všechny standardy, které se stanovíme, jsou skutečně smysluplné. Tady chybí diskuse. My si mm, to nakládáme příliš a pak e, se divíme, že zbytek světa produkuje jinak. Eh, já bych si přál, abychom tedy eh, měli rovnováhu, abychom tu naši bagáž mm, zvládli financovat. Také bylo řečeno, že zemědělství je citlivé, ale já jsem často tedy zažil, jak na, že nás považují za jakýsi chybějící článek, jako, jako uh, problém. Takže měli bychom diskutovat, co je smysluplné, co není. Na jedné straně společenství nám vytváří e, problémy, standardy obtížné, ostatní e, svět nemusí a musíme se položit otázku, zda všechny standardy, které máme, jsou skutečně smysluplné. Děkuji. Pan poslanec Mezo. Oui, merci, Ano, děkuji, pane předsedo. Nejprve takové konstatování. Zdá se mi, že tady je takový rozpor akceptovat eh, nové trhy, otevření trhu a na druhé straně požadovat eh, ochranu. My chceme a již leta, aby zde byla zavedena ochrana a vždycky to Evropská unie odmítala, protože zde máme volný obchod eh, a některé země dokonce těm hrozí pokuta. Případ Francie třeba Eh, eh, eh, Entermarše, hypermarket, který chtěl podporovat výrobce vepřového a zde chtějí tedy podporovat, někteří chtějí podporovat ta citlivá odvětví, ale to je taková utopie, protože to nejsme vůbec schopni zde zavést na evropském trhu a neustále ohrožujeme evropské zemědělce. Teď pokud jde o evropské zemědělství, je naléhavé eh, teď nesnažit se tolik eh, o ty nové trhy, spíše o umožnit eh, mm, omezovat dovozy a chránit tak národní produkci. Evropská unie pořád dovoluje, povoluje ten sociální dumping a nekalou soutěž, co ohrožuje naše zemědělce. Děkuji. Bardzo dziękuję. Pan poseł Des. Děkuji, pan Des. Dank, Herr Vorsitzender. Heute früh habe ich eine Banane gegessen. Já jsem nedávno jedl tedy banán, který není z evropského trhu. Teď piju kávu, která není z Evropy. Takže obchod je nutný, ale musí být férový. A já si dělám starosti e, nad tím, jak velké koncerny ten obchod využívají. Já si e, vzpomínám, když jsem byl deset let před do e, německo-brazilské parlamentního schromáždění a je, tehdy jsem jeden tehdejší koncern, který obchodoval s banány, za nějaké 10 kilo byla cena eh, snížena z, mm, z, z 2,55 na 2,35 eh, dolarů. A z toho už nemohli místní zemědělci žít. Pak s těmi eh, náklady na dopravu to bylo z cena 7,50, v supermarketu 8,30. Takže 25 eh, centů bylo chudým zemědělcům. Takže skutečně musí vládnout spravedlivé podmínky. Co se týče mm, chodními dohody s Mercosurem, možná se kolegové vzpomínají, já jsem tehdy podal eh, návrh a, e, že tedy import zemědělství bud, by, budu, musí být povolen pouze, když budou respektovány všechny naše standardy. E, pokud tento požadavek měl velkou podporu v parlamentu a e, ovšem nebral to tak vážně v obchod. Co se četlivých produktů tam musí být horní hranice, nemůže to být úplně volné, například hovězí z Jižní Ameriky do naš, na náš trh. Jak už bylo právě řečeno, že naše e, zemědělci šikanujeme přísnými předpisy. Mm, byl za mnou jeden zemědělec, e, kterému e, k, e, e onemocněl syna, zapomněl e, nad, udělat jednu drobnost a musel zaplatit 600 e, euro za pokutu, což není srovnatelné se zemědělci v jiných zemích. Takže skutečně zemědělci jsou šikanovány předpisy a náklady, které jsou nesnesitelné pro ně. No, pane pošta, a co s přetvorami mlečnými, jestli pan... A co mlečné výrobky? A když eh, tohle to nefunguje. Poslanec Buda. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt, discutăm de foarte multă vreme de criza din agricultură. Pane předsedo, my dlouho mluvíme o krizi v zemědělci, ale tato krize eh, je, tuto krizi je možné vyřešit pouze otevřením nových trhů. Máme nadměrnou produkci, na produkci, eh, farmáci produkují příliš, nemají to kam prodávat, potřebujeme nové trhy a tento typ, kteří někteří eh, obvinují už ne, tedy viní ne, ne už tolik jako dřív, ale musí být také vnímán jako příležitost pro nás Evropské unie, že americký trh může absorbovat spoustu evropských produktů. A my musíme být opatrní co se týče kvalitativních standardů, mm, ne, nesmíme vstupovat bez ohledu na to, o čem mluvíme, ať jsou to cereálie, ovoce, zelenina nebo jsou hospodářská zvířata. E, nemůžeme znovu nastartovat zemědělství, když je zablokován ruský trh a nejsme otevřeni jiným trhům. Geografické označení, by mělo být svaté pro nás. Spotřebitel musí znát původ svých produktů. Na základě těchto principů bychom mohli najít nový, nové, uh, nový spouštěcí mechanismus eh, pro naše zemědělství. Jinak se nedostaneme dál. Děkuji na včerejší eh, zasedání eh, v Hanoveru summit eh, potvrdil udržování cílených sankcí nebo zachování cílených sankcí. Poslanec Kaputo. Děkuji, děkuji pane předsedo. Především si myslím, že otevření nových trhů zásadně je důležité ve stávajícím kontextu stavu zemědělství. Myslím si tedy, že Eh, bilaterální, multilaterální vyjednávání musí být ale mm, eh, vyrovnaná se třetími zeměmi, budou garantovat eh, adekvátní ochranu citlivých sektorů. Ale také si myslím, že musíme odmítnout jakékoliv vyjednávání, kde by evropské zemědělství bylo obětováno, jako vždycky to bývá, a e, což mm, je dopad těch kumulativních ústupků, které se poskytovaly v minulých obchodních dohodách. Obchodní dohody musí dát jasné konkurenční podmínky, které budou e, spravedlivé, rovné mezi partnery i vzhledem k tomu, že naši evropští mm, producenti mají vysoké náklady kvůli eh, sociálním ekologickým předpisům a není možné, aby naši zemědělství, eh, zemědělci byli v podmínkách, eh, kdyby spíše tratili na otevření trhu. Já souhlasím se spravodajkou i s dalšími kolegy v tom, že ochrana eh, geografického označování musí být nezbytným předpokladem pro vyjednávání se třetími zeměmi, především s těmi, kterými vyjednáváme o smlouvách typu TTIP. Děkuji. Já poprosím o záběr pana poslance Danténa, nebo chcete si vzít slovo, nebo ne? Nemusíte. Ano, e, se s asistenty Rans Garcia jsme si zapsali všechny ty poznámky a e, naši e, kolegyni všechno sdělím. Děkuji. Děkuji. Dámy a pánové, já bych eh, chtěl, abychom eh, zaslali dopis eh, komisi a, agry, Agri, protože v téhle chvíli tady není přítomen zástupce komise. Jsou tady i zástupci komise, kteří jsou k jinému bodu, ale ne k tomuto. To za prvé. Takže poprosím sekretariát, aby se obrátil na komisi v téhle věci pokud jde o připomínky, tak eh, samozřejmě eh, volný obchod eh, je přínosný pro všechny, ale pokud je zachován princip hospodářské soutěže, tak to ano. A teď je problém vyjednávání. Jde o to, aby při vyjednávání se zohlednili, zohlednila specifika, zájmy a dostali prostor a šance všechny strany. A ne, abychom zacházeli v ústupcích příliš daleko. A za prvé, protože jinak zanikne model evropského zemědělství a někdo musí zemědělcům tohleto nejenom říci, ale tak jim tu trpěné ztráty. Problém je, že rozhodnutí se přijímá i na jiné úrovni na včerejším summitu v Hanoveru. To um, bylo politické eh, rozhodnutí o urychlení a o zaměření. Samozřejmě eh, to chápeme, ale my chceme také zachovat zájmy evropských zemědělců. Takže teď eh, myslím, že je velmi důležité, a já to říkám a jako maniak, musíme to probírat na jednotlivých politických frakcích paní eh, poslankyně McGuinness eh, o tom také hovořila, ale také je třeba to přenést na politickou úroveň eh, vedení parlamentu, protože víme, že předseda Schulz je poměrně liberální, pokud jde o, o usnadění obchodní výměny, o jejich liberalizaci. Protože jinak bude těch různých dohod že až eh, se to bude kulminovat, všechny ty ústupky eh, dohromady, tak už bude eh, příliš pozdě začít křičet na komisi a její zemědělské ředitelství. Takže pozměňovací návrhy do 29. dubna do 12 hodin. Dámy a pánové, teď poděkujeme paní poslankyni McGuinness a poslanci Danténovi. Ano, já jsem říkal 29. dubna. A teď se dostáváme eh, k eh, dalšímu eh, bodu. Omlouváme se pana Gajerovi, že čekal. No možná, že to bude dobré, protože vy jste tady poslouchal debatu o liberalizaci obchodní výměny. Musí nám jít především o, o vyrovnání, vyrovnané zájmy evropského zemědělství. Pane poslanče, my vám blahopřejeme eh, k koordinaci eh, příprav eh, rozpočtu na rok 2017 na výboru pro rozpočet z naší strany. Jak víte, budete spolupracovat s panem Jarem. Spojíme bod 8 a 9 a teď dám slovo našemu hostovi. Máte slovo. Ne, pan poslanec Jár chtěl nejdřív? Tak kdo bude první? Tak pánové, vy se rozhodněte, kdo z vás bude první. Ähm, Děkuji. Děkuji za příležitost äh, s vámi tady Eh, mít možnost mluvit o rozpočtu na rok 2017. Na eh, začátek tedy eh, něco ke stavu jednání, zveřejnění návrhu rozpočtu komisí. očekáme 20. 5. května pak začne obsah, jednání obsahu tohoto návrhu. Nyní tedy obě Eh, ruce rozpočtového orgánu, tedy parlamenta rada, mm, měly dokumenty, což jsou vždy příslušné na doporučení dané instituce pro nadcházející jednání. Parlament mm, předložil ta svá doporučení, která jsou Eh, čímž doplnil tedy eh, konstruktivní proces dohodnutý v květnu. Takže eh, to je takový náš cestovní plán pro nadcházející jednání. Pak tedy budeme pokračovat s tím mandátem práci na straně parlamentu. Teď jsme trošičku ve vzduchoprázdnu, protože obě instituce stanovily výchozí pozice, ale ještě nemáme konkrétní uh, Eh, bod k jednání, protože vlastní návrh ještě není k dispozici. Z těchto pozicí Rady a parlamentu však už můžeme eh, odvodit několik rámcových podmínek, jak ta jednání budou vypadat. Eh, bohužel tedy od uzavření Lisabonské smlouvy parlament už není Eh, ve stejně silné pozici, jakou jsme měli v rozpočtovém postupu, protože Lisabonská smlouva stanoví, že mm, se musíme dohodnout v jednom čtení. To znamená, že Evropská komise má klíčovou pozici, protože musí to tedy zprostředkovávat mezi oběma stranami. Eh, dále má obrovský strategický význam předsednictví rady. My jsme v posledních na letech udělali různé zkušenosti eh, s předsednictvím rady a aniž bych chtěl zacházet do hloubky, tak strategické eh, poznání z toho, že je obrovský rozdíl, když je jednota na straně rady a ty řek, tedy se setkají s delegací parlamentu a řeknou, že to je tak, že to je tak citlivě, ve, tak obtížně sjednaný kompromis, že už s tím nemůžeme nic udělat. To byla tedy naše minulá zkušenost, kdy eh, parlamentní odpověď byla, že prostě jsme tam nepřišli eh, proto, abychom drželi ústa. A eh, pozitivní zkušenosti z, z doby lucemburského předsednictví Mm, vlastně ukázali, jak by to mělo mezi radou a parlamentem probíhat. A slovenské eh, předsednictví bude tedy této otázce klíčovou roli a já um, se uh, s ním sejdu, abych se s ním poradil o tom, jak uh, k tomu bude předsednictví přistupovat. E, není to příliš slibné, vážní kolegové. Já jsem si to začal číst a zvažuji, zda, e, že ne, zda nemám tedy špatný dokument, protože to je všechno stejné jako doporučení na rok 2016. A na prvních čtyřech stranách těchto doporučení rady byla změněna jedna věta oproti před loni. A pak až na posledních dvou stranách jsou nějaké změny. Abych nebyl úplně nefér, tak vyměnili dva odstavce. Co to znamená? Znamená to, že rada v jednání eh, vstupuje do jednání o rozpočtu s víceméně nezměněnou pozicí, stejně jako u rozpočtu 2016. A kdo sledoval tato jednání, tak viděl, že komisi vzhledem ke krizovému vývoji se museli úplně změnit. V kategoriích 3 vnitro a 4 v zahraniční politika ty marže, které jsou k dispozici, to je tedy ta hranice ročního rozpočtu a střednědobého finančního rámce, tak jsme museli plně vyčerpat, abychom situaci uprchlické krize v tom rozpočtu alespoň trochu finančně vyřešili. Kategorie čtyři, Všechno, co bylo eh, v dispozici, jsme použili na boj proti příčinám uprchlíků a pak na pomoc sousedním zemím Sýrie, a kategorii 3 vnitro, tak jsme využili všechny, mobilizovali všechny instrumenty, abychom pomohli členským zemím Eh, řešit důsledky krize, uprchlické krize. Takže marže už jsou nula a rada říká, že hlavním cílem musí být, abychom mě, ty marže mezi horní hranici MFF a e, rozpočtu 2017 tedy e, zvládli. Co to znamená? To znamená, že e, rada chce zvolit strategii, která není nová, a Mm, vezmou tedy návrh komise, seškrtají platby, víceméně pokud budou e, moudří, tak podle kritérií, podívají se, v některých programech to ne, peníze neodtékají, které programy tedy asi nebudou potřebovat tolik peněz v tomto roce. E, pak se uvidí, jak to komise přijme, pak bude spor tedy s radou jako parlament, jak tedy ty hlavní priory, vidíme ty hlavní priority toho rozpočtu. A e, třetina tohoto rozpočtu, když jsme v březnu e, o tom rozhodli, tak můj postoj je, že ten krizový vývoj, který jsme viděli od konce roku 2015, tak ta, to trvá. My nemáme nejmenší důvod věřit, bohužel, nebo nelze politicky očekávat, že příčiny uprchlické krize v průběhu tohoto roku nebo příštího roku se nějak změní. Máme stejnou ekonomickou situaci, máme nezměněnou ekonomickou situaci v mnoha členských zemích a budeme se muset zamýšlet nad tím, jak ten evropský rozpočet s omezenými prostředky, které má, tak jak eh, bude zvládat tuto krizi. Vážení kolegové, eh, probíhající střednědobý rámec od roku 2015 do roku 2020 stanoví eh, horní hranice a mnoho členských států, ze kterých pocházím, se při složení tohoto středního, si gratuluje tedy k tomuto střednědobému rámci. Eh, že tedy ne, ne, nenoraz ne, nestoupl. Nyní je vidět, vzhledem krizi, že tento rámec je jaksi e, představení za hezkého počasí. Kdybychom do, pokračovali, kdyby to všechno fungovalo, tak by to šlo, ale kdyby nebylo ekonomické prchlické krize, také zemědělství to situace není růžová, pak máme v doplňkovém rozpočtu roku 2016 jsme na to také finančně reagovali. Co dělá rada? Škrtáme platby a stojíme před otázkou, zda um, je, eh, zda, zda přeskoumáme tyto eh, věci na 2016 a pak z toho vyvodíme eh, důsledky na další ehm, Eh, rámec v roce 2020. Ale mm, ochota dát více peněz je velmi malá. Bylo by možné něco dosáhnout, kdyby ten rozpočet byl flexibilnější, ale rozpočtové kategorie se vzájemně nemohou eh, krýt, takže když peníze, nemůžeme tedy prostředky z jedné kategorie přenášet do jiné kategorie. Eh, což může znít jaksi hezky tady e, členům zemědělského výboru, protože není možné šahat na kategorie jedna nebo dvě, ale nemůžeme e, současně přejímat, e, převádět peníze od jednu. Takže máme několik zvláštních nástrojů, eh, které jsme prosadili vůči členským zemím. Kdybychom je neměli, tak už bychom byli úplně na dně v rozpočtu 2016. Máme tedy trvalou krizovou situaci v různých politických eh, oblastech. Dále musíme najít prostředky na Evropský fond pro strategické investice. Už tě nejsme na těch 8 miliardách Ehm, potřebujeme najít ještě něco přes 4 miliardy v příštích letech, abychom tuto eh, linku, eh, tuto rozpočtovou linku eh, plnili. Tady se musíme podívat, jak ty peníze nejlépe využít, abychom ty různé krize byli schopni vyřešit, protože naše, ty naše parlamentní priority se nezměnily. My stále chceme aby evropský rozpočet přispěl k růstu a pracovním místům. A v této souvislosti um, základní směry Evropského parlamentu by ty různé, chtějí, aby ty různé dokumenty, které předkládá komise, růst, e, semestr, zpráva o růstu, perspektivy a tak dále, tak aby šly více tím směrem, aby ty evropské peníze e, e, vlastně šly na ty priority, které jsou tam identifikovány. My chceme dále bojovat proti bídě, to je stále cíl. Evropské strategie 2020. My to chceme eh, především eh, omezit eh, riziko bídy u dětí. Pak máme situaci, kdy platební krize komise při přechodu k jednoho rozšířenému rámce na druhé, no, tak se ty rizika změnily, ale to je technická otázka. Ta je to příliš krátké, jak se ta deka je příliš krátká, takže eh, nám, že nohy zůstanou venku, takže star, bude problém platit starší platby, když se dostaneme na konec střednědobého rámce. Příčina je, že členské státy eh, ty politické priority, politické sliby, co bude EU platit, ignorují a škrtají platby. To je jako, mm, jak řekl předseda, eh, mm, když řekneš, eh, tady máte seznam eh, potřebných věcí, které stojí 100 euro, ale dostanete jenom 75. Tak to asi vypadá. To jsem vám chtěl tady na úvod dnešní diskuse stručně vysvětlit, jak vypadá moje hodnocení, jak bude vypadat ta diskuse a nyní se eh, s napětím čekám na vaše příspěvky. Děkuji. Děkuji, paní pošle. Děkuji. Eh, a mm, teď eh, dám slovo panu poslanci Jarovi. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Gajerovi za úvodní poznámky. Je taková pověst, eh, která eh, říká, že eh, čím více je člověk oboru, tím, víc to, tím menší tím, tím, tím menší se jeví. Ale u rozpočtu to je, že čím více už člověk přibližuje, tím větší jsou ty problémy s ním. ono to uh, zní jako stabilní, to, co, uh, stabilitu to mají zemědělci rádi, to zní pěkně, ale uh, čím víc se na to člověk dívá, tak tím Eh, Přesně eh, vidíme ty problémy a vy jste také správně zmínil, že eh, máme takovou hospodářskou krizi v zemědělském sektoru. Život určitě není jednoduchý. Máme tady propad, máme tady nízké ceny v oblasti obilí a to se samozřejmě promítá do příjmu zemědělců a zemědělci mají rádi stabilitu a samozřejmě potřebují také uh, Eh, finanční eh, přísliby, které je třeba naplnit. A, a proto také budeme poukazovat na to, jak je důležité zemědělství, jak je důležitý zemědělský sektor, nejenom pro výživu. A tím se dostáváme už k prvnímu problému. Nás eh, samozřejmě trochu irituje, že v rámci střednědobého finančního plánování platby ve druhém pilíři mají být seškrtány eh, nebo mají eh, klesat. Eh, samozřejmě rada chce vytvářet pracovní místa a to je v rozporu s tím. Potřebujeme inovační programy, investiční programy, ekologické programy, tam, kde je rezerva pro regiony a zemědělce, aby, aby se podpořili jejich příjmy tak samozřejmě tady máme nominální redukci. To bude eh, kompromisní, tedy eh, to bude kontraproduktivní. A to už je taková vyšší rozpočtová politika. V minulém období eh, jsme měli určité přírůstky během roku, takzvaným, prostřednictvím takzvaného deflátoru, nebo inflační přirážky. to se vstávalo na všechny součásti domácnosti. To nemalé, ale zemědělství. Čili tentokrát eh, takové eh, zkrácení bude eh, poměrně citlivé. Takže ještě jednou. My samozřejmě předáme stanovisko kolegům rozpočtového výboru a v něm zdůrazníme zájmy eh, zemědělského sektoru eh, s tím, jak eh, s některými věcmi zemědělci nejsou spokojeni a poukážeme na to samozřejmě, že v tuto chvíli máme hospodářskou krizi v zemědělském sektoru, která si vyžaduje nová řešení. Znamená, vaše shrnutí bylo správné, dobré, budeme sami k tomu mít zasedání stínových zpravodajů. Eh, Také mě štve situace, že eh, členské státy si ho toho hodně objednají, ale neplatí. Připlatí, nejsou, připlacení nejsou přítomné. Čili Evropský parlament by mohl uh, stanovit určitou linii, aby to bylo všechno v pořádku. A mám ještě jednu vedlejší otázku. My jsme tady hovořili o uh, té minulosti, o tom, že nás tak jako pro uh, následuje. Jak to je teď tak uh, trochu? Je tady spousta výrových programů, eh, které eh, běží přes více let, některé mají problém s náběhem. Eh, na začátku nejsou žádné výdaje a potom se to dělá všechno poslední rok. A tyhle mm, menší výdaje se potom dohradí členským, dohrazují členským státům. Na konci periody je potom spousta výdajů, za které nejzní plnění. A vy říkáte, eh, eh, s čestnými penězi my potom doplácíme eh, za uši minulosti. Čili i tady k tomu by Evropský parlament mohl říci, že to se nemůže dít, protože s rozpočtovou hospodárnost, rozpočtovým hospodářením a rozpočtovou poctivostí to nemá nic společného, takhle doplácet zpětně. Takže stabilita, eh, když to schrnu, eh, nám zemědělcům chybí, eh, pardon, líbí se nám, ale také potřebujeme flexibilitu, protože stojíme před novými hospodářskými výzvami v zemědělském sektoru. Děkuji, pan poslanec Hausling. Děkuji za úvod. Já myslím, že v zásadě se shodneme, že s tím rozpočtem, tak jak teď stojí, vy jste říkal, že se eh, v zásadě nic nezměnilo, protože eh, s těmihle penězi nevystačíme. Eh, to není nová situace. Pan Gajer správně řekl, že krizí nebude méně ty staré věci nejsou ještě zaplacené. A já se ptám, jak parlament nakonec bude přistupovat k situaci, kdy eh, se zjevně dostaneme k podfinancování, kdy eh, sliby, které eh, činíme, které dáváme, nemůžeme dodržet. A také se si zasižovali, že členské státy, zejména jeden členský stát, myslím ten, ze kterého, nebo o kterém oba dva kolegové hovořili, a sice naše Německá republika se vehementně zasazovala o to, aby rozpočet byl nižší. A, a potom to slavila jako úspěch. Ale do jaké míry potom spolková vláda musí přijít k rozumu, že prostě takhle to nejde. neprve v roce 2020 nemůžeme říct, eh, že potřebujeme jiné financování už teď eh, v jiných členských státech. Musíme vytvářet tlak, abychom vyjednali smysluplný finanční rámec. Nevidím tady žádnou možnost. Protože eh, my musíme také obhajovat kompromisy, ale často jsou to kompromisy, kdy víme, že to nebude fungovat. Takže do jaké míry se k tomu parlament postaví upřímně a řekne, s tím nebudeme souhlasit, tady ne, spolupracujeme. Jde věci, kde všichni nakonec stejně řeknou, že takhle to nebude fungovat. Takže prostě zpravodaj musí říct si, tady uh, nebudeme souhlasit s takovouhle dohodou, která nebude fungovat. Bohužel, někdy se to někde odsouhlasí, jako u toho posledního rozpočtového rámce. My říkáme, že už jsme to tehdy měli udělat. Ale musíme konečně uh, zatáhnout za záchranou brzdu, protože jinak už se nemůžeme uh, brát sami vážně na to, že by pro nás někdo dál hlasoval venku. Pan posel Uh, thank you very much. Um, uh... Děkuji. Bylo řečeno hodně. Já jsem... Um chtěl zmínit několik bodů. Jedna věc, kterou je třeba je, že udělat je, že je třeba tady zachovat eh, rozpočet, i když bude menší. Eh, dále v zemědělství, kde, se dostává zemědělství do nevýhody, tak to musí pokrýt rozpočet, takže není fér, aby politici rozhodli o sankcích a podobně, aniž by se zamysleli nad důsledky. Um, Dále je třeba chránit trhy, eh, zemědělci nemohou eh, konkurovat dovozům z levných zemí. Já jsem eh, zaznamenal, pane předsedo, aspoň v překladu bylo, že obchod je prospěšný pro všechny. No pokud se USA podaří prodat více hovězího, tak pokud my nezačneme jíst víc hovězího, tak my budeme prodávat méně, takže někdo získá, někdo ztratí. Iluze je, že všichni získají, ale to se podaří e, jenom, když budeme všichni obézní a budeme víc jíst. Protože jinak, pokud nevyrobíme víc lidí, nevím jak, tak e, je tady jaksi nerovnováha, když žád, eh, v tom, aby producenti v vysoce nákladové ekonomice konkurovali nízce nákladovým dovozům. Hmm. Farmáři mají pracovat zadarmo, přičemž lidé v eh, dalším, eh, v dalších stupních toho řetězce vydělávají obrovské peníze my, repre, my vyděláme 100 tisíc ročně tím, že reprezentujeme farmáře. A oni nemají nic. To se uh, musí řešit. Ne tím, že budeme říkat, že najdeme nové trhy, ale že budeme chránit ten obchod, co máme a řešit to jako první. Děkuji paní poslankyně Novičera. Srdečně děkuji, pane Gajer. Já jsem tedy vždy pro jasné, srozumitelné eh, vyjádření k obchodu, především přímné. A na pana Jára, na další mám otázky k bodu čtyři. Tam se požaduje, požadují další prostředky na mlékarenství a mm, produkci vepřového. Jedna jednoduchá otázka, je to reálné, aby na tyto oblasti v zemědělství šly dodatečné další peníze? Pokud bude odpověď ne, tak to pochopím a zvednu ruku. Ale když pak, tož tady máme pana Gajera, tak se můžeme zeptat, jak je to reálné, že budou další prostředky. Jak je... Myslím, že tuto upřímnost také voličům dlužíme. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že asi to je nejzajímavější aspekt eh, rozpočtu, tedy dlouhodobá stabilita eh, v zemědělství v EU. Samozřejmě můžeme diskutovat o řadě věcí, ale jedna z největších hrozeb v následujících letech, eh, včetně příštího roku, je právě renacionalizace, o kterou se snaží řada států v reakci na nedostatky v rozpočtu na zemědělství. Myslím si však, že i přes ty velké problémy, tak Evropa je zemědělským gigantem a především pokud je objem financí, které do zemědělství jdou a e, někdy ale takovým politickým trpaslíkem. Já si myslím, že my jako politici musíme mít jasno, jak, eh, jak, eh, co požaduje zemědělský sektor eh, v rozpočtu 2017. Dopad venkova na zaměstnanost, na potraviny, to je nepochybné. Na to nesmíme zapomínat. Poněvadž plánujeme na několik let tak musíme zajistit, že ten rozpočet alokovaný na zemědělství zůstane na stejné úrovni, mm, včetně těch národních obálek, jak jsme slyšeli v úvodu. Avšak přímé platby mm, mm, vidíme tam jen návrh snížení asi 1,6 eh, eh, a eh, ten cíl je 2000 euro. Já myslím, že to bude velice tvrdá diskuse o možném snížení přímých plateb, ale i o jejich efektivitě těchto plateb. Pokud jde o krizovou rezervu, samozřejmě ta může být užitečná, ale prováděcí pravidla zde musí být lépe definována. V tom stanovisku musíme i posoudit tu nevyužitou, nevyčerpanou část alokací a e, jak tedy s nimi nakládat a jak by se měly dostat zpátky do rozpočtu na zemědělství. Musíme i zmínit ten režim soukromého skladování. Mm, to je, neřeší dlouhodobou situaci, pouze krátkodobě. I e, také musíme i vyřešit ty institucionální náklady a plány e, protože to může být velice nebezpečné, tyto škrty třeba v oblasti kontrol, inspekcí. Dále eh, eh, geografické označování a přesun eh, pravomocí, které by se měly dostat k agentuře. A takže zde pozor opět na toto, jak toto přehodnotíme. Podle mě ty DG Agri by měla být kompetentní pro vše, co se týká potravin. A dále, širší téma. Musíme také zdůraznit toto. To je takový všeobecnější eh, element a to je daňová harmonizace. Také je třeba to zmínit, aspoň zmínit. A těšíme se, těšíme se na návrh komise na konci května a také se těšíme na Eh, plodnou spolupráci. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já především chci zdůraznit, stejně jako ostatní kolegové, kteří hovořili přede mnou, že bychom měli neustále zdůrazňovat důležitost eh, zemědělství pro životní prostředí, růst, eh, inovace v EU a Eh, proto, aby i Evropa mohla přispívat eh, rovnovážnému dodávání potravin na světovém měřítku. Rozpočet na rok 2017 tedy by měl zůstat na stávající úrovni. Eh, Zemědělský fond na rozvoj venkova a programy LIDER například, to je významný motor rozvoje venkova a diversifikace ekonomické činnosti na venkově, zlepšuje i kvalitu výroby, a tu již je nezbytné maximální pozornost věnovat eh, právě těm částkám, které budou čerpány z tohoto fondu. A velká eh, výzva to je eh, nestálost cen. A zde je třeba mít možnost reagovat okamžitě, abychom mohli se vyhnout negativním dopadům na zemědělce. Je třeba tedy vyčlenit větší částky i na inovace a snažit se takto vyřešit problém nestálosti cen na zemědělském trhu. Nakonec je žádoucí, bylo by žádoucí, abychom i měli finanční prostředky, které by doplnily tento rozpočet eh, v oblasti eh, vepřového a eh, dalších komodit, které utrpěly tolik krizí, především kvůli embargu na Rusko. pan Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų buvo labai malonu paklausyti pono Gėrių, jo minčių. Ir... to, co nám řekl pan Gajer, tak ty mm, věci nevždy jsou v naší kompetenci, ale my chceme jasně říci, proč nemůžeme tolerovat další škrty. E, potřebujeme nové prostředky do sektoru Především eh, vy asi všichni víte, že v Evropě a v členských zemích je obrovská bída v, eh, ven, na venkově. Mladí lidé odcházejí z venkova, žijí tam jenom staří lidé. A vzhledem k tomu, že je nadprodukce, to neznamená, že 10-15 let ta situace bude stejná. Pokud můžeme mít tedy velké problémy do budoucna, pokud budeme postupovat krátko zrace. Nezaměstnanost na venkově je dvakrát taková než na velkých městech a e, příjmy jsou o jeden a půlkrát menší. Na základě indikátorů, které máme, tak e, nemá smysl žít na vesnici, když dokončíte školu, opustíte vesnici, půjdete do města nebo emigrujete mimo svůj e, zemi, že pokud e, toto nevyřešíme, tak vnitřní migrace e, bude narůstat a budou problémy s infrastrukturou, sociální problémy a potřeba nových investic. Eh, vy jste řekl správně, že musíme eh, čelit krizi. Eh, už jeden rok a půl máme krizovou situaci, situace se nijak nezlepšila, zhoršila se. My víme, že odkud ta krize, z čeho ta krize pochází. Víme, jak k tomu tedy přistupovat. Nejdřív se musíme mm, vrátit k regulaci, čeho jsme se zdali, a nebo musíme zajistit dodatečnou podporu. Prostě není jiná cesta. Zemědělský sektor nespůsobil eh, konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. Nebyl to zemědělství, které vyvolalo embargo. A kdo tím trpí? Zemědělství jsou, zemědělci jsou oběti embarga. Nijak to nesouvisí s krizí, ale je to oběť krize. Takže my musíme eh, potřebu pomáhat um, s pomoci tedy sektoru um, v produkce vepřového. Možná můžeme najít nějaké um, další prostředky pomáhat migrantům tím, že jim budeme poskytovat nějaké čerstvé pokrajiny, potraviny. To by mohl být velký trh pro tuto produkci. Potřebujeme tedy um, větší, menší opatření Musíme si uvědomit, že naši zemědělci potřebují větší zabezpečení. Nemůže je e, Evropská unie členské státy nechat svému osadu, Pokud neuvidí naději do budoucna, tak máme problém. E, je Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluan tässä... Děkuji. Děkuji panu Járovi eh, za velice eh, komplexní a velice eh, vyvážený návrh rozpočtu na rok 2017. Dotýká se důležitých bodů, například zdůrazňuje konkurenceschopnost zemědělství a, a trvalou nevyváženost, ehm, nerovnováhu v potravinovém řetězci, kde eh, primární eh, výrobci jsou na tom stále hůře. Já bych eh, rád, aby toto pan já ve svém stanovisku potvrdil. Další klíčové poselství je zachovat velikost rozpočtu ještě pod stávající krizovou úrovní. Já bych zdůraznil spíš že by to mělo být minimálně na, tom stávající, na té stávající úrovni. Pokud jde o další dotace na, nebo eh, na cross compliance k zmírnění eh, krize, tak eh, když, jsme projednávali tento, když budeme projednávat tento rozpočet, tak musíme mít na paměti eh, soustavnost těch eh, postupů, zejména v zemědělství, kde ty eh, dopady jsou dlouhodobé ze své povahy. Například pokud jde o odstranění kvot, tak to nakonec je pozitivní rozhodnutí u nás ve Finsku Eh, jsme se hodně bavili o, o kvótách a o tom zda je zdát. A teď je zřejmé, že ze slabších oblastí se eh, eh, výroba přesouvá do těch lepších regionů a to je v rozporu s naší zásadou zachovat zemědělství jako živoucí ekonomický sektor všude v Unii. Je třeba podporovat ty nejslabší oblasti, které už jsou dlouho eh, v problémech a tím, bychom se, a tím se také eh, vyhneme excesivní koncentraci, přílišné koncentraci v celé Unii. Eh, já budu ještě předkládat několik drobných pozměňovacích návrhů, ale každopádně děkuji panu Járovi za velice dobrý návrh a plně jej podporuji. Děkuji, tím jsme eh, vyčerpali eh, seznam řečníků a teď poprosím eh, představitele komise pana ředitele Kreislera, aby se vyjádřil. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě to jsou dnes jenom takové předběžné poznámky. Jak řekl zpravodaj, formální návrh bude předložen 25. května. Takže první sdělení. Stabilita Odhady na rok 2017 eh, by měly ošetřit potřeby zemědělské politiky a její cíle podle reformy. A to gro, tedy přímé platby, zde eh, již jsme ve druhém roce implementace, takže vše probíhá podle plánu. Pokud jde o tržní opatření, mm, na rok 2017 Eh, asi to bude nižší než to, co bylo vynaloženo v roce 2016, vzhledem k faktu, že ten balíček pěti eh, milionů má svůj rozpočet jenom na rok 2016 a málo, málo eh, to bude mít malý dopad na rok 2017, aspoň podle našich informací. Pokud jde o sektor ovoce zeleniny, Komise zvažuje, že prodlouží opatření eh, eh, dokud eh, nebude zrušeno embargo na Rusko. Další důležitý bod, který bude znamenat velkou změnu ve struktuře rozpočtu na rok 2017, je to, že se zruší ty kvóty na mléko. Víte, že v roce 2016 Mm, to byl velký tedy eh, příspěvek do rozpočtu, tyto, eh, ten systém kvót tedy eh, by měl vypršet v roce 2017. Zhruba řečeno očekáváme, že rozpočet bude pod těmi limity, stropy mm, víceletého rámce, kde, které byly stanoveny v okruhu 2 a zde v podstatě rozpočet na zemědělství zůstane pod. My, asi jste viděli, jsme již předložili návrh finanční disciplíny a ten se bude aplikovat pouze na eh, financování rezerv pro zemědělskou krizi. Kromě toho není nic potřebného v této fázi. Tam to je 4, eh, milionů na rok 2017. Pokud jde o rozvoj venkova, tak té závazky budou v souladu s těmi požadavky na rok 2017 eh, podle těch stropů stanovených ve víceletém rámci. Zde to bude významný rok, protože se otevře nový program eh, eh, a zároveň se budou muset vyplatit důležité částky členským státům mm, v kontextu uzavření předchozího programového období, což bude velká výzva pro rozpočet na SZP. Samozřejmě, jakmile ten rozpočet 25. května bude předložen, tak vám podáme další podrobnosti. A ještě poslední poznámka relevantní pro parlament. Pilotní projekty. Těšíme se na to, že dostaneme seznam od parlamentu, tak jako každý rok, tak abychom mohli vést mm, fundovaný dialog eh, o těchto vašich pilotních, těchto pilotních projektech. Děkuji. Děkuji. Pan Kajer. Następnie pan poseł Děkuji, pane předsedo. Já nemůžu um, um, reagovat na každý uh, příspěvek. Um, Mnozí jste reagovali na pana, to, co řekl pan Jár, to je mm, záležitost zeměstského výboru, ale chci něco říci k tomu, e, co bylo mířeno na mě a k čemu mohu rozumět tedy um, něco, e, k tomu, co mohu tedy veřejně vyjádřit, e, rozumně vyjádřit. Takže otázky ehm, to zda je teoretická šance na um, širší evropský rozpočet, to my ne, nerozhodujeme, eh, to se rozhoduje v mm, v jednání o střednědobém finančním rámci, to se stane znovu v roce 2020, eh, tedy ne až v roce 2020, začínáme to diskutovat už teď. Členské státy už teď diskutují mezi sebou, jsou, už byly semináře, Berlíně, v Amsterdamu, strany předsednictví, kde se eh, řada otázek eh, velice otevřeně diskutovala k mému představení. Eh, mm, z toho jsem tedy vyrozuměl jako zkušený rozpočtář. Důležité je, co nám na konci před roku předloží komise jako revizi střednědobého finančního rámce. Tady není nutné. Mm, tady komise se pokusí co nejdále eh, zůstat mimo eh, jaksi otázky britského referenda a také aktuálního rozpočtu, protože se bává, že eh, se to bude spojovat. O tom, na tom nemají zájem. My musíme vést intenzivní diskuse o tom, zda jsou priority evropského rozpočtu správně stanoveny. A já vám radím, neříkám nic nového, když řeknu, zamysleme se nad podporou zemědělství ještě jednou a také musíme diskutovat o tom, zda EU má správný rozpočtový systém je to otázka dostatečných eh, vlastních prostředků, které nemáme. Um, pokud Mm, budeme v nedůstojné situaci, kdy členské státy podle situace svý, své kasy nebo podle ideologické situace se budou ad hoc rozhodovat a my nebudeme mít vlastní prostředky, o kterých nebudeme moci eh, rozhodovat. O tom diskutuje skupina Monty. My, eh, rozpočtáři, minimálně eh, jsme řekli, že nechceme příliš mnoho ideí, my chce, čekáme na návrh skupiny Monty a pak se o tom budeme bavit. Tím se odpovídá i na otázku, zda máme na konci nezaplacené účty. Ano. Členské státy, stejně jako v Německu, s e, e, staví takové, eh, jak se v Němčině říká, české vesnice. To je eh, označení toho, co eh, že se něco jakoby zastírá malinko. Takže mm, komise se snaží zaplatit hromadu starých účtů, pak se sejdou velvyslanci a řeknou, zda mm, Mm, vidí parlament, že máme 20 milionů nezaplacených účtů. My analyzujeme ten, to, takovýto jojo efekt. Pokud se nic nezmění, tak už teď můžeme říci, že na konci rozpočtového období budeme mít stejný problém a tato argumentace bude pokračovat. Mm, jaké důsledky z toho vyvodíme? Řekl pan Ano, já jsem sociální demokrat, on je křesťanský demokrat, jsme ve velké koalici, co uděláme? Mě to trošičku rozčílilo, když v Německu v roce 2013 křesťansko-liberální koalice všichni v Berlíně řekli, že nyní EU musí šetřit. Že jako bychom seděli na e, tašce peněz a nevěděli, co s tím to funguje, e, dokud, pokud lidé nevědí, jak funguje rozpočet. Moje 50 mé práce je vysvětlovat médiím v, Něm, v, v Německu, co děláme, ale my jsme skutečně, máme jenom jeden prostředek a to je odmítnutí rozpočtu, to je atomová bomba. To znamená, že v nadcházejícím rozpočtovém roce budeme vydávat tedy eh, na základě těch provizoria. Každý měsíc můžeme vydat jenom dvanáctinu minulého rozpočtu. A pak se zeptám, to by vydrželo zemědělství? Když mi řekne eh, zemědělský výbor, že ano, tak já se zeptám i ostatních výborů, jak to vypadá v jejich sektorech, když eh, řeknou, že to všichni vydrží, tak máme možnost tento poslední prostředek použít. Pok, ale přijdou kolegové z výborů, e, kteří vydávají prostředky, že mají tak důležitých věcí, že prostě není možné něco takového. Má mnoho kolegů, má, kritizovalo sociální situaci na venkově, kterou znám. Vydržíme to tedy? Pokud ano, tak se nad tím zamysleme, zda bychom to nemohli udělat. Pokud ne, tak ale nemůžeme říci, že eh, nemůžeme se ptát tedy, jaké důsledky ehm, to bude mít. Nejsme v eh, příjemné situaci, to musím říct si, a musíme dělat politiku. A já věřím tady v sílu argumentu. Kdo, mm, když střednědobý finanční rámec tak to funguje, v tuto chvíli ale nefunguje pak musíme členským státům právě u těch čistých přispěvatelů musíme zajistit, aby tam se změnilo povědomí o tom, co je možné dělat. Pro otázka kolegy, jak reálná je požadovaná ehm, podpora. žení kolegové, a Marie, to je obtížné říci, jak to bude v budoucnu. Já na to nejsem schopen odpovědět. Na druhou stranu jsou marže v zemědělství tam, aby se dalo vydat více peněz. Na druhou stranu rada, aby ušetřila peníze, tak šahá, sahá tam, kde platby jsou k dispozici. To udělali v regionální politice minulém roku, až do, chvíli, do fáze, kdy členské státy řekly, že e, s tím rozpočtem nebudou souhlasit, pokud se tam bude dále škrtat. Otázka je, zda v tomto roce e, nemůže se toto stát i u plateb v zemědělství. To nevím a proto vaši otázku nemůžu konkrétně odpovědět. Nemohu plně vyloučit, že se to stane. Pak um, um, už vlastně, um, teď jsem tady um, říkal věci, které mě činily oblíbeným, ale teď budu neoblobený. Uh, tady si říci jenom toto. Naše argumentace u eh, rozvoje venkova tady není jednoduchá, protože rozvoj venkova, tam je, jsou vysoké procenta kde ty platby nedobře fungují. To může mít různé příčiny. Někdy jsou pravidla příliš složitá, pak my jako poslanci se musíme podívat na to, co s tím, aby ta pravidla byla jednodušší. Často management a kontrola v členských zemích nefunguje, protože rozvoj venkova je jaksi eh, druhý Eh, to, eh, to je eh, sdílený management, je to tedy na regionech, jak se vydávají ty prostředky a je na vládě, aby to kontrolovala. Mm, dovolte, abych řekl, já to slyším, když cestuji, právě slyším kolegu e KR, FDD za znovu a znovu, že se špatně vynakládají evropské prostředky. Uh, vždy je mi to říkáno anglicky a proto upozorňuji na zvláštní zprávy účetního dvora, kde se, které eh, se zaměřuje na rozvoj venkova a Velká Británie je mezi těmi, kde jsou ty chyby velmi vysoké, takže kontrola v Británii dobře nefunguje. Takže nám tedy vyčítat, že špatně zacházíme s penězi, to skutečně tedy není dobré jak eh, da, další věc, my, jak můžeme vyžadovat více peněz na rozvoj venkova. My musíme zajistit, aby se to dobře vynakládalo a máme velmi slabé důkazy, protože chybovost je vysoká. Můžeme tomu přispět tím, že zjednodušíme pravidla. Jako národní politici se můžeme podívat, jak vypadají kontrolní úřady v členských zemích a nedělat ten takzvaný gold plating, tedy ne, ne lepit na to něco dalšího, už na ta pravidla, která jsou tak složitá. Takže část té myšlenky rozvoje venkova, eh, to je, bylo řečeno, jak je důležité vytvářet tam pracovní místa, ale jenom systému, kde, eh, eh, který má tak vysokou chybovost požadovat další peníze, tak to je obtížné. Já musím říct, že, že tady paní Georgieva eh, nám vypráví v rozpočtovém výboru stále, jak peníze z humanitární pomoci například na, jdou na nákup evropských zemědělských produktů pro uprchlíky. Takže to bere vždy jako příklad toho, jak inteligentně organizovat ten rozpočet, aby si navzájem pomáhal. To je skutečně tedy vzor eh, mm, pravidla, které funguje. Na závěr chci ještě říci, že eh, ještě k složité diskusi o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 výdajích ze v rámci eh, druhého pilíře, to je, myslím, přehnané. Možná nemám prostř- přístup ke všem materiálům, eh, k výdajům, protože ten počet chyb systematicky klesá. Pan Hausling? Ale prosím stručně. Velice stručně. Ehm, tedy eh, to je otázka, to se odvážím do toho konfliktu. My eh, odsouhlasíme rozpočet, který není plně financován, dofinancován. Otázka je, zda je to, to je právní otázka, když souhlasím s financováním a pak nejsou peníze, tak je to vlastně neprávní. To není práv, právně z pořádku. Takže otázka, zda tedy bude ještě eh, eh, to tedy uhrazeno z minulého roku, ale pak se to bude muset vyrovnat. To je otázka. Druhá otázka. Já nej, se nevyznám ve všech detailech, ale my jsme mm, si, si, skladli, padla tady otázka, jaká prosím rozpočtu je, s, jde z cel když uzavřeme TTIP, tak nám zase vypadnou nějaký příjmy, ne? bardzo krótko, bardzo asi 12 příjmů jsou z cel, to máte pravdu. Čím víc to no, dohodneme, o to víc to klesne. Ehm, nechci tady hrát tady je, e, jednu věc proti druhé, ale je to vážná otázka. E, kdo je na str- tedy na straně, ta strana ka příjmu není dost jasná. Potřebujeme nové zdroje, když budou klesat cla. Díky dohodám o volném obchodu posuzujme to, jak chceme. Pak otázka příjmu Evropské unie bude obtížnější. Co se týče toho právního posouzení, tak to je jistě je zajímavé. E, pokud nám to pomůže proti radě, tak je to pozitivní. A ještě jednou, můžeme rozpočet odmítnout pouze, pokud většina parlamentu to za ty politické sektory, za které je zodpovědná, také se za to bude schopna zodpovídat z toho. Máme vždy tu tedy tu smutnou chvíli v rozpočtovém výboru, kdy první trialogu členské státy eh, všichni členové frakcí říkají, co budeme dělat a pak nastane diskuse o tom, že to odmítneme, ale do posud se nikdy eh, nenašla eh, většina, protože to také bolí a musí to podpořit od příslušné výbory, které vydávají ty prostředky. Takže frustraci chápu. Pane předsedo, vy jste se ptal na materiál mm, na e, k rozvoji venkova a e, pozval jste příslušné e, členy, které prezentovali dané studie, mm, pak jste s příslušnými odborníky o té situaci diskutoval. To bych vítal, to bych velice přivítal, kdybyste to udělal. Tady. No, my se eh, často setkáváme se zástupci účetního dvora a informace o nápravu je eh, způsobu využívání prostředků máme od nich. Poslanec Jár. Děkuji, pane předsedo. Já mám jenom eh, tři bodíky, které jsem si napsal. Svoboda je jediná nutnost, naděje umírá poslední, a nakonec určitě zaplatí. Pana zpravodaje Gajera i když je to taková spíš eh, modlitba. Eh, eh, bylo by dobré, aby členské státy vyrovnaly staré uši, už tam byl nějaký kompromis. Ale já si myslím, že je prostě neslušné, mm, mm, že prostě mm, se neplatí staré účty, že se to akorát odsouvá. Jednou ten problém bude tak velký, že budeme muset odmítnout rozpočet, protože nemůžeme přijmout odpovědnost. Nebude to tento rok, nebude to příští rok, ale jednou na konci přijde ta taktická past jako posledně. Hmm, máme účty a nikdo nepošle ty peníze. Potom, pokud jde o ty eh, regionální rozpočty, my jsme eh, opravdu eh, přesvědčení v příznivci podpory venkova, rozvoje venkova, protože když ne zemědělci, kdo jiný. Pokud je o <clears throat> venkov, často se to pomíjí jako takový zbytkový prostor. A v parlamentu zase naopak tento návrh má velký, velkou podporu. Takže programy regionálně podporovat se spolu rozhodováním regionu a ty budou muset kofinancovat. Takže to je dobrý kompromis, pokud je o tu chybovost tak eh, známe ty výsledky a jsou tam tři hlavní příčiny. Za prvé je tam skutečně hluboká eh, korupce, nulová tolerance. Tam, eh, kde nás ochcávají, tam je třeba jít proti tomu. Potom v nových zemích je tam určitá nejistota ohledně toho, jak nakládat s tím systémem, takže to je třeba je naučit. A za třetí, ten systém je prostě někdy příliš komplikovaný. Eh, naše vláda má například mm, mm, jednou udělala něco o tři eh, dny eh, dříve, ta a byl, byla to najednou obrovská chyba. Nic se nestalo přitom. Takže prosím, rozhodujte mezi korupcí a chybami to je ta první eh, nedorozumění, když je tam 16% chybovost. Já chci vědět, mm, kolik z toho jsou podvody a kdy eh, došlo k něčemu, co se nesmělo stát, ale kde je to dáno komplikovaností systému. Takže ty debaty, eh, k té debatě se musíme vracovat, vracet. Hovoříme o tom, ale ten systém musíme nejdříve nastavit tak, aby to bylo nekomplikované. Nechceme konečně eh, rozhodovat mezi chybami a, a, a korupcí. A my si pořád eh, tady eh, děláme starosti s tím, že tady máme 6% chybovost, spočítáme podle toho prostředky, ale tady vůbec nám to neříká, kolik vznik, jak, jaká byla škoda. Nic vůči účetnímu dvoru. Ano, Albert, on, Albert, on to možná byl dokonce zisk. Ale... Uh, mimo mikrofon. Já tohle to všechno vím. Já jsem chtěl říct jenom jedno. Pokud bude eh, chybovost taková vysoká, tak eh, požadavky na další prostředky hm, členské státy budou stírat ze stolu. Proto prosím pana předsedu, eh, měli bychom se zapojit znovu eh, do věna, nebo tedy do vyšetřování těch, eh, těch afér. Já si myslím, že jinak to neodráží tu realitu tak, jak mám. Druhá věc. Jsem vděčný, jsem, jsem, jsem rád, že ten první návrh tedy vyvolává takové příznivé ozvěny. Lhůta eh, eh, pro pozměňovací návrhy je 4. 5. Druhého, druhého, ještě dříve. A už můžu slíbit, že 12. Mm, nebo 24. budeme mít zasedání sínových svobodů. A kolegy, kteří mají eh, dobré nápady, prosím, podejte, abychom to mohli připravit na stínové zpravodaje. A buď 2. nebo 21. června se tady bude hlasovat a doufám, že přijdeme s dobrým návrhem, který potom do určité míry bude přijat. Děkuji vám, Děkuji vám, pánům poslancům. Určitě se e, k tomuhle tedy e, vrátíme e, při debatě s účetním dvorem. Je tady také problém metodiky způsobu zjišťování chyb. Čili pozměňovací návrhy do 2. května. Ještě jednou tedy děkujeme panu poslanci Gajerovi a přejeme eh, úspěchy v této obtížné práci, protože to mm, se bude také eh, překrývat eh, s předvolebním v některých částech, ale, ale bude určitě lepší více debatovat na začátku než na konci. Takže děkuji a jako poslední věc eh, bych vás eh, rád, poprosil, abyste přišli včas na odpoledne, protože budeme mít nabitý program, nebudeme mít nic času. Eh, skončíme o trochu dřív. Dnes skončíme trochu dřív, takže prosím, buďte tady přesně v 15 hodin. A také vám chci připomenout degustaci těch nelegálních vín máme, je ochotno proto, abychom řekli, že nejsou dobrá, když jsou nelegální. Ale jak jsou, když jsou nelegální, jak se sem dostala? Nicméně ve 12.30 v restauraci tady v budově Jan ve třetím patře. Takže vám mám přispět, eh, tedy toto připomenout, určitě jste o tom již byli informováni. Ještě jednou děkuji, pane poslanče, a končíme to sedání. Herr Vorsitzender, äh, noch ein, das ist kein, kein schlechter Wein, um es nochmal deutsch zu sagen. Das Pane předsedo, to není špatné víno. Je to jenom víno, které se nesmí pěstovat ve Francii, ale jinak má být dobré.